Vážení kolegové, pokud tady už všichni jsou, tak eh, budeme pokračovat v práci výboru. Na programu dnešního odpoledne máme hlasování. Máme tady tři texty. Nejprve uděláme zkoušku, abychom zjistili, zda přístroje dobře fungují. Takže ptám se, zda si přejete eh, šálek kávy. Kdo je pro, prosím stiskněte na ano. Kdo ne, stiskněte na. Zájmy hlasování. Le vote est clos. Tout le monde a voté Končím hlasování, všichni hlasovali. Takže 23 kolegu si přeješ, ale kávy tak uvidím, jak to dopadne. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o bodu 9. Kroky v návaznosti na Evropskou občanskou iniciativu Right to Water. Naším zpravodajem je pan Preda. D'accord, d'accord. Ok, c'est mon premier vote, donc euh, excusez-moi si je... <laughs> Je to moje první hlasování, tak eh, se omlouvám, jestli mi to nepůjde. Takže eh, pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Mohu navrhnout, abychom hlasovali dohromady 27 až 33? Je to možné? Ne, nesouhlasí. Takže 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže přijato, říká pan předseda. Tak ne, zamítnuto, zamítnuto, zamítnuto. Omlouvám se. 28 pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že to bude stejný výsledek. Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zase stejný výsledek. Ne, ověříme to dobře. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Tak, teď třicítka. Prosím. There was uh, some misunderstandings in our... Tady bylo určité nedorozumění v naší frakci začátkem 26-27. Tady to nebylo jasné, o co se uh, hlasuje. Bylo by možné zopakovat hlasování? Uh, o číslech 27 a 28. Pane předsedo, já jsem o 30 sekund nestačila fungovat, eh, nestačila hlasovat. Vous souhaitez qu'on reprenne le 27 takže chcete znovu hlasovat o 27? Takže 27 s dvižením ruky. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto. Ne? Tak to ověříme. Takže ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Écoutez, monsieur le président. Pane předsedo, já myslím, že tady je trochu problém, protože teď je to složení jiné. E, takže vlastně opakujeme hlasování jenom po té, co jsme sem povolali další kolegy, tak to potom můžeme přestat a povolat sem další. Můžeme tedy udělat přestávku. Guerrero? Pan Guerrero. Já chci říct panu Predovi, že problémem není, že by tady byli teď jiní poslanci než předtím, ale bylo tady zmatení e, u socialistů a proto jsme požádali o opakování. My jsme v socialistech v tom měli zmatek a myslím, že výsledek je jasný a nejde tam o to, že by e, se tady změnilo osazenstvo. Paní Begen. Confermare che ci sono cinque voti di differenza e non uno. Tam byl rozdíl eh, nejenom o jeden hlas, myslím, že je to docela jasný výsledek. Je propose, je propose já navrhuji, abychom pokračovali v hlasování. Nesouhlasím s argumentem kolegy Preda, kdyby to měl být stejný výsledek jako předtím, tak bychom nemuseli začínat znovu. No, je, je, c'est ma première tak je to moje první předsednictví, tak já bych rozhodně nechtěl nikoho tady blokovat a proto uh, navrhuji, abychom, nebo jsem navrhovala, abychom si to ověřili. Uh, mezi sebou. Takže teď jsme u 28. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Chcete to ověřit elektronicky? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29 ten už jsme schválili. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Prosím, ověříme to. Le vote est ouvert. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třicet dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. tři, Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 46. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 47. Pro, proti, zdrželi se. Tak není to jasné, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52 pro. 52 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 53 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to je přijato. Přijato. 54 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je přijato. Ověříme, takže to ověříme. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58 pro ve dvou částech, takže pro první část, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato. Ne, ověříme. Dobré. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 je stažena, 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď body odůvodnění. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Pod odvodnění 9 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato. Chcete to ověřit? Ne, takže je to přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináct pro, proti, zdrželi se,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 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato, ano. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A blahopřejeme zpravodaji.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 Bod 10. Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropskou unii a Kupoverskou republikou. Jediné hlasování nejsou pozměňovací návrhy. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Très bien, merci. Děkuji vám. When the translator said it's open to be voted, it has already been stopped. So can we re repeat this? Takže než tlumočníci řekli, že zahajuje se hlasování, tak už bylo ukončeno. Já jsem nestihla ani odhlasovat. Můžete to prosím tady zapakovat, Děkuji.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 Takže teď bod 11, to je třetí a poslední hlasování, vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď přejdeme na druhou stránku. Ústní pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, zahajuje hlasování, zahajuje hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, myslíme, že to je zamítnuto, ano, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto, zamítnuto, 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato. Přijato 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šedesát devět pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto a nakonec závěrečné hlasování. Hlasujeme o samotném usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. <laughs> Pardon, 18. 18. Pro, takže blahopřejeme našemu zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Merci. Donc, nous allons continuer. Děkuji, takže budeme pokračovat, ale ještě než budeme pokračovat v pořadu jednání, chtěl bych eh, naším jménem přivítat eh, delegaci, eh, která přišla na náš výbor. Je to 12 osob z místních regionálních sítí a tyto zástupci tedy přišli na náš výbor a sedí tady za mnou. Budeme tedy pokračovat v pořadu jednání, bod 12. Rozpočet na rok 2016, mandát pro třístranná jednání. Jako každý rok naše práce na rozpočtu Unie na příští rok začíná tím, že se připravují obecné postoje, které chceme mít v mandátu vyjednavačů za Evropský parlament pro třístranná jednání parlament Rada Komise. Tento trialog začne v červenci. Naším zpravodajem pro rozpočet je Arne Líc, a takže já mu dám rychle slovo, aby nám mohl předložit návrh stanoviska k mandátu pro trialog. Takže máte slovo. Merci, prezident. Eh, Děkuji za slovo. Já se budu eh, věnovat jenom k nejdůležitějším, jenom nejdůležitějším bodům, nebudu to všechno číst, máte to před sebou. Jsme v polovině roku, co se týče rozvoje, už jsme i viditelní, už máme i první dárečky a máme i tady víkend otevřených dveří před sebou v parlamentu. Jsme také před eh, konferencí v Addis Abebě, před klimatickou konferencí eh, v Paříži a posléze konferenci v New Yorku. A mimo to je Evropská unie konfrontována s velkými krizemi a přírodními katastrofami. A s nimiž se většina z nás zabývá. Sýrie, Irák, Jižní Sudán, Střed, Středoafrická republika, Nepál, Jemen. Zde děkuji i za ty informace. Tam jsou humanitární nouzové situace, kde my jako Evropané eh, se chceme eh, účastnit na jejich zvládání. A podle toho jsem také formuloval toto stanovisko my musíme upozornit na to, že především eh, prostředky na závazky a platby eh, pro humanitární pomoc musíme udržet na stejné úrovni. Nemůžeme si dovolit tedy v oblastech, kde je potřeba rychle uvolnit eh, peníze, nemůžeme zkracováním rozpočtu toto omezit. A potom dodatečné prostředky na okamžitou pomoc při katastrofách, i tyto prostředky musíme rozvinout. Přírodní katastrofy, ty eh, plynou ze změněných klimatických podmínek a tím se dostávám k dalšímu bodu. Klimatická politika, eh, konference v Paříži. Do roku 2020 eh, jsme se zavázali vlastně ještě další miliardu dolarů uvolnit na změnu klimatu a myslím, že tyto prostředky musí být jako navíc uvolněny. A co se týče financování rozvojové pomoci, naš, náš závazek e, tady 0,7 e, e, HND musíme dodržet, z toho by 0,2 mělo jít nejméně rozvinutých zemí a minulý týden ve Štrasburku jsme o tom také diskutovali, proto to také zmiňuji znovu. Jinak se těším na vaše doplnění, na vaše podněty a těším se na diskuse s vámi. Děkuji. Merci, cher collègue. Děkuji vám, pane kolego. Nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové, pokud chtějí. Pan Celer. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ten rozpočet na rok 2016 bude důležitý, protože eh, rozhodne o tom, jestli rozpočet bude jasný a pravdivý v Evropské unii. To je třetí rok už tedy toho běžícího víceletého finančního rámce a eh, ta situace je eh, typická tím, že máme víc otazníků než odpovědí. Máme na stole, tedy z kohezní a strukturální politiky ještě z minulých období eh, podpory z roku 2013 vlastně máme nezaplacené účty za 20 miliard, které vlastně je třeba zaplatit z aktuálního rozpočtu a proto se odhaduje, tedy, tedy ty odhady na finanční plány v komisi ještě nejsou Eh, hotovy. Eh, stále ještě běží období N plus 2 a N plus 3, pak ještě dostaneme účty eh, z členských států a také z regionů, které spravují prostředky. Tam jsou ještě možnosti zúčtovat a podle našich poznatků ještě za z konce roku 2014 nejsou vlastně ještě zúčtovány všechny prostředky z proběhlých voleb. K tomu přicházejí další závazky rozpočtu. Máme, eh, máme tedy eh, povinnost financovat eh, takzvaný Junckerův plán a pak jsme také ještě odsouhlasili v rámci víceletého finančního rámce, že rámec závazků až do roku 2019 že bude vybaven prostředky o 50 miliard víc, vy, vyššími než vlastní prostředky. A jsem zvědav, jak vlastně dopadne rozdíl rozpočtu v rámci roku 2016 a, a jestli eh, rada neumdlí vlastně v přihlašování se k dalším platebním závazkům, tak myslím, že se dostaneme do velice zajímavé situace. Rostoucí závazky, nesplacené staré účty a nově se hromadící úlohy a na druhé straně platební prostředky, které zdaleka na to na všechno nebudou stačit. V roce 2016 bychom se měli soustředovat na to, aby prostředky na humanitární pomoc a rozvojovou politiku byly tedy nastaveny správně i podle návrhu komise a aby skutečně byly uvolněny, aby se nepoužívaly na jiné účely. Na jedné straně tedy to eh, dlužíme Evropskému roku rozvojové pomoci a na druhé straně eh, zaznělo v debatě o absolutoriu za rok 2000 14 i ve Štrasburku jsme řekli, že musíme trvat na tom, aby Evropský rozvojový fond se konečně stal eh, tedy pevnou součástí evropského rozpočtu. Tím by stoupla i demokratická účast ze strany parlamentu a tím by se také zvýšila a posílila eh, kontrola. Spravodaj eh, Leeds také řekl, že bychom měli i formulovat tedy eh, politický závazek, to znamená těch 0,7 eh, HND eh, členského státu na rozvojovou politiku, ale myslím, že především jde teď o zajištění rozpočtu na rok 2016 a těch nezbytných částek, těch nezbytných sum, a to je potřeba na tomto místě jasně říci. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní Hautala. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. E, myslím, že Náš zpravodaj už tady uvedl nejdůležitější body v tomto návrhu a jsem velice ráda, že Teď eh, už jsme se shodli ve výboru už dříve na eh, závazcích Evropské unie, eh, jak bychom to sformovali, ohledně oficiální rozvojové pomoci. Dále musíme mít tady další financování na boj proti změnám klimatu a to je také závazek Evropské unie a musíme na tom trvat. Mám ale na pana Lice takovýto dotaz Zda bychom mohli někde zdůraznit nutnost eh, odpovědnosti a transparentnosti eh, rozpočtu Evropské unie na rozvoj. Já netvrdím, že jsem eh, expertka na to, jak daleko jsme se dostali se závazky, například na Open Aid, což je mezinárodní pokus vrhnout světlo na to, jak se eh, peníze daňových poplatníků vynakládají na rozvoj, čili aby se eh, dostalo z eh, odpovědnosti. Myslím si, že musíme nějak pohovořit s komisí o tom, zda by se nemělo udělat něco víc, protože určitě je to velice důležité. Máme-li přesvědčit naše občany, že je nutné, abychom dodržovali rozpočet na pomoc pro rozvoj. Děkuji. Paola. Děkuji. A slovo má pan Guerrero. Děkuji. Já jsem jenom chtěl přednést dva komentáře. Jednak jsem chtěl zdůraznit eh, význam rozpočtu na rok 2016. Mimo jiné proto, že v tomto roce proběhne přeskum víceletého finančního výhledu a to do určité míry může poznamenat vyznění rozpočtu na nadcházející roky. A druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit a která s tím souvisí, je to, že jakožto výbor pro rozvoj bychom se měli snažit využít okamžiku, eh, který je vlastně ovlivněn krizí ve Středomoří krize ve Středomoří a v důsledku samitu, který byl mimořádně svolán kvůli řešení této krize, proběhly i určité projevy politických frakcí eh, tohoto parlamentu. Eh, I třeba předseda Schulz vystoupil na této Evropské radě a podle těchto projevů parlament chystá se zkomplikovat rozpočet na rok 2016, jestliže do něj nebudou zapracovány finanční nástroje s většími finančními prostředky, které by umožnily řešit ty nejpalčivější humanitární krize na našich hranicích a nebo i ve vzdálenějších zemích u kterých by tedy Evropská unie i parlament měli projevit svou solidaritu. Myslím, že právě nyní je tedy příznivější atmosféra pro eh, rozpočtové návrhy, které se týkají rozvoje a humanitární pomoc, než jak tomu třeba bylo před několika měsíci, kdy se tolik intenzivně tato problematika krize ve Středomoří nezdůrazňovala. Merci. Děkuji. Pan Gerenc. Děkuji. Já vlastně začnu tam, kde skončil pan Celer a sice chtěl bych zmínit o tom, že Evropský rozvojový fond by měl být zapracován do rozpočtu. Kdybychom mohli o obojím diskutovat najednou, tak bylo by mnohem jasnější, jaké prostředky budou k dispozici v roce 2016. My nemáme čísla o Evropském rozvojovém fondu, takže se vlastně musíme spokojit s tím, co zbývá v rozpočtu Unie eh, v těch oddílech, nad kterými máme dohled. Je třeba se podívat, jaká je evropská reakce, kumulovaná, kumulovaná reakce členských států a komise, eh, reakce na ty nejrůznější katastrofy a tato reakce se spíše zvyšuje v množství i v trvání. V Sýrii ta situace bude ještě dlouho naléhavá. V těch třech zemích postižených ebolou, i když částečně to je pokryto Evropským rozvojovým fondem, tam také ještě budou potřeba další peníze. Jednak na léčbu a jednak na, pro obnovu hospodářství a na investice do boje s chudobou a do infrastruktur, které budou zapotřebí. Také si kladu otázku, na základě čeho bude financována záchrana operace ve Středozemním moři. Podle mého názoru tyto výdaje jsou způsobilé na základě veřejné rozvojové, oficiální rozvojové pomoci, protože to spadá pod humanitární naléhavou pomoc pokud EU chce něco udělat, a ona chce, tak je třeba si položit otázku, odkud ty peněžní prostředky půjdou a dále, jestli tyto peněžní prostředky budou dostatečné, vzhledem k tomu, že chceme tu pomoc strojnásobit, aby byla na úrovni Mare Nostrum, a jestli to tedy bude stačit, aby se řešila Eh, ta hrozba stroskotání lodí ve Středomoří. Otázkou není, co půjde do rozpočtu, ale otázkou je, zda to bude dostatečně flexibilní, aby se mohla řešit ta všechna nebezpečí, která se třeba v příštím roce objeví. Asi přece nenecháme topit lidi s odůvodněním, že nemáme peníze na jejich záchranu. Takže to je několik aspektů, které bych tady chtěl kolegům předložit. A byl bych rád, aby komise třeba zareagovala na ty otázky, které jsem tady nadnesl. A poslední věc. Reakce na to, co říkal pan Celer, který zcela právem připomenul, že ne všechny fondy byly využity. V tomto případě můžeme zvolit dvojí postoj. Buď to znamená, že tam bylo moc peněz eh, v těch prostředcích, což by mě trochu překvapilo, a nebo to znamená, že e, vlastně ty prostředky, které máme k dispozici, vynakládáme dosti spořivě. A to mám pocit, že je spíše ta druhá hypotéza, že ta spíše platí a i tady bych byl rád, aby nám to komise vysvětlila. A e, konečně můžeme někdo říci, zda ještě existují odchylky nebo nedostatky, eh, odchylky mezi prostředky na závazky a prostředky na platby a pokud ano, tak jaké. Děkuji. A nyní zástupce komise. Pan Karlo a pan Marko Panikali. Vous avez la parole. Máte slovo. Bohužel mikrofon je vypnutý. Já jsem se chtěl omluvit, protože jsem přišel se spožděním. A ta otázka pana Gerence spíše pat, je adresována na kolegy z ECHO. E, jak on sám řekl, jedná se spíše o naléhavou pomoc. Já jsem jenom chtěl říct k těm nevynaloženým peněžním prostředkům nebo nevyužitým je třeba rozlišovat. Nemyslím si, že bychom je měli eh, vynakládali příliš eh, spořivě. Spíše někdy se některé projekty neuspějí nebo nejsou dokončeny v některých zemích eh, někdy nastanou krize a je třeba, kvůli tomu potom třeba zastavit tu rozvojovou pomoc, protože ji nelze ehm, uplatnit. Takže to myslím, že jsou hlavní příčiny. Ty částky nejsou relativně eh, příliš vysoké, ale může se to tedy stát. To je asi jediná věc, kterou k tomu mohu říci. Děkuji. Pan Ligali je tady přítomen? Pardon, oui, madame euh, Hautala. Ještě paní Hautala. Děkuji. Já jsem neměla v úmyslu eh, se tady vmísit do diskuse, ale chtěla bych eh, slyšet od komise, jak eh, ty iniciativy ohledně transparentnosti financování rozvoje jako Open Aid, jak to s, jak to s nimi probíhá. Myslím, mě ovšem komise vůbec poslouchá. Paní Hautala, můžete zopakovat svoji otázku? Ano, děkuji. Eh, určitě ráda to zopakuje. Možná, že by eh, k tomu něco řekl i pan zpravodaj, ale tohle by byla výborná příležitost, aby nám něco řekla komise, jak to vypadá s iniciativy Open Aid a s ostatními podobnými iniciativami, které mají zvýšit transparentnost a eh, odpovědnost při provádění eh, rozvojové pomoci ze strany Evropské unie vůči veřejnosti. Ano, skutečně v rámci transparence a iniciativ EIT. Komise e, se tedy plně zapojuje. Máme program, e, podle kterého každoměsíčně na stránkách e IAC zveřejňujeme údaje o rozvojové pomoci, kterou poskytujeme. Také se účastníme dalších iniciativ, Především je to zveřejňování veškerých údajů na úrovni OECD. Takže teď jsme zrovna dokončili zprávu za rok 2014. údaje CRS++, které poskytujeme pro OECD, tedy poskytneme včas. Existují určitá kritéria ohledně IIT a komise eh, se zpočátku nestála příliš dobře v tom žebříčku, nicméně snažíme se, zveřejňujeme všechny příjemce, všechny smlouvy a podobně. A myslím, že teď už jsme naopak na tom eh, dost eh, dobře mezi těmi dárci, kteří zveřejňují své údaje. Děkuji vám. Pan Panigalo je přítomen, aby zareagoval na otázku pana Gerence, prosím. Yes, good afternoon. No, dobré odpoledne. Já jsem Mark Panigali z DG Echo. Byl jsem na jiném e, výboru pro rozpočet, protože tam se měly dva důležité transfery peněžní. Jeden se týkal ukrajinské krize a druhý Jižního Sudánu, tak jsem byl v tomto výboru. Teď eh, pokud jde o eh, rozpočet na humanitární pomoc. Jak eh, vy víte, loňský rok byl pro nás velice obtížný a proto jsme museli to velmi uplatňovat tak, abychom prosazovat aby nakonec jsme zvládli ty neproplacené, nerealizované platby, které nebyly proplateny, protože chyběly ehm, prostředky na platby. Pokud je na rozpočet na 2015, je to, to vlastně to tež jako 2016. Tady se chceme zaměřit na toto, abychom mohli řešit problémy spojené s různými krizemi. Jak víte, pořád máme tři krize na úrovni 3. Pod OSN je to Syrák, i Syrie, Irák, je to Jižní Súdán a navíc Středoafrická republika. A proto potřebujeme dostat minimálně úroveň platebních závazků, tedy prostředků, které se rovnají závazku, pokud ne více. Pokud se nám to podaří eh, v, v rámci rozpočtového postupu na rok 2016, pak skončíme rok, aniž bychom zhoršili platební situaci, ale to ještě nepřihlížíme k prosazování konkrétnímu během roku. Eh, toto se týká jak eh, kapitoly 23, té humanitární pomoc, a také se to týká eh, rezervy na pomoc při mimořádných událostech. Tady je velice důležité, myslím také pro tu rezervu, abychom měli dostatečný úroveň prostředků na platby. Loni jsme museli něco přenést dále do dalšího období, což teď máme možnost dělat. Přenést to eh, do roku N plus 1, čili zůstatek nevynáložené rezervy, který ehm, převedli jsme zhruba 187 milionů milionů. Ovšem to jsou jenom závazky. Znamená to, že v roce 2015 máme zhruba 500 milionů na závazcích, ale jenom 115 na platebních prostředcích. Proto tedy eh, rozpočtový postup 2000, na rok 2016 si musí tady udělat jako červenou čáru alespoň úroveň, která by se rovnala závazkům a to i v rezervě na pomoc při mimořádných událostech. A pro pomoc to musíme zvýšit zvýšit, abychom tu mezeru vyrovnali. Samozřejmě všechno, co by se dostalo na tu úroveň, by, na tuto výroveň by bylo vítané. Nevím, jestli jsem zodpověděl konkrétní dotaz, ale každopádně jsem vám tady k dispozici a pro další informace děkuji. Děkuji, pan Gerenc a jak dostojíme závazkům, které byly přijaty na poslední Evropské radě ohledně humanitární situace ve Středomoří, na základě které rozpočtové položky se bude financovat co? Možná dám ještě slovo panu Celerovi. Ehm, Já jsem slyšel, že makrofinancování na eh, Ukrajině, aby se to pokrylo, že to bude představovat 1,8 nebo 1,1 miliard euro a vzhledem k situaci na eh, Ukrajině to vypadá, že to zdaleka ještě nebude stačit a eh, velice by mě zajímalo, z kterých rozpočtových linek se toto uhradí. Děkuji. Komise, prosím ještě jednou. Děkuji. Eh, takže pokud jde o ukrajinskou krizi, samozřejmě tady mohu hovořit pouze o humanitární pomoci, která se poskytuje prostřednictvím rozpočtu na humanitární pomoc. Jak jsem říkal na začátku svého příspěvku, poskytujeme dalších 15 milionů a to je z rezervy na pomoc při mimořádných událostech. Rozpočtový převod byl dohodnutý včera na, na, rady, na úrovni komité Bužetér a pak na zasedání Koreperu a, a příští týden. Takže KOBU, rozpo, výbor pro rozpočet, doufejme, to schválí dnes. Pokud jde o jiné nástroje, pak já na to nemohu odpovědět pro, na, ohledně makrofinanční pomoci. To bych se musel obrátit na mé kolegy, kteří mají na starosti tento nástroj. Ale pokud jde o hlavu týkající se humanitární pomoci, pak eh, si myslím, že jsem už vám řekl v odpovědi to, co o tom vím. Tak ještě jednou pan Gerenc. Já nechci nějak zástupcům komise komplikovat život a děkuji jim za ty odpovědi, ale mohli bychom dostat nějakou vyčíslenou odpověď? Prostě všechna možná čísla v odpovědi na to, na co jsme se ptali, to by bylo určitě užitečné pro zpravodaje i pro celý výbor. Děkuji, pane Gerenci. Ještě pan Deva. Uh, uh, uh, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád komise a nás zeptal na toto. Během posledních několika let jsem měl vždycky takový pocit, že politika blízkého sousedství, to znamená východní Evropa a dále, a závazky, které máme vůči tomuto regionu, nezávisí na našem rozpočtu pro rozpočet, pokud jde o AKP a Latinskou Ameriku a tyto státy. Eh, chápu to dobře, že se to všechno nějak teď pomotalo dohromady a že vlastně, jak si bereme peníze, které měly jít na Afriku nebo na Nepál nebo někam jinam ve snaze pomoci Ukrajině. Mám tomu takhle rozumět? a kdy se tahle změna provedla, kdy se to takhle eh, přesunulo, tyto peníze z rozpočtového eh, roz, eh, rozpočtu na rozpočet na politiku blízkého sousedství a podobně. Merci, Deva. Děkuji, pane Deva. Komise, můžete nám tedy odpovědět? Děkuji. Donc, euh, concernant... Co se týče financování politiky sousedství z rozpočtu pro rozvoj. Ne. Myslím, že to je relativně jasné. Hovořili jste o afrických zemích. Země africké spadají eh, především pod Evropský rozvojový fond. I give it back to Marco, I'm sorry. Tak eh, o to předám slovo dále kolegy. Mhm. Pokud je o humanitární pomoc, pak my se nikterak neodchylujeme od toho, co bylo rozhodnuto na začátku roku. Čili máme tady rozhodnutí, které se týká rozpočtového roku a máme tady z, z HIPS od zemí regionální a máme také operační rezervu, která v porovnání s Lenskem je vyšší a činí 176 milionů. A ta se e, používá během roku aby se pomáhalo při nových nebo nějakých ne, ne, nových krizích, které z ničeho nic propuknou, jako bylo nedávné zemětřesení v Nepálu, nebo pokud dojde k zhoršení jiných krizí, ale neměřím, neměníme jaksi destinaci fondů, které už jsou na něco vyčleněny v našem rozhodnutí. My buď navyšujeme ty stávající obálky na trvající krize, anebo tu operační rezervu používáme na to, abychom řešili pomoc při nových krizích čemu došlo loni, abych vám to připomněl. Došlo k tomu, že pokud jde o rozpočet na humanitární pomoc, museli jsme čerma, čerpat, pokud jde o platební prostředky z jiných programů. V zásadě jsme si půjčovali svým způsobem od jiných programů, například o, na program, který e, spravuje DG abychom řešili mm, ty bezprostřední mezery které vznikly v rozpočtu pro humanitární pomoc. Začali jsme s tím v roku 2014, to si musíme připomenout. Tehdy jsme měli 560 nezaplacených milionů, to je spousta peněz, je to více než polovina příslušného ročního rozpočtu tohoto DG. A vzhledem k tomu, že se to pak prosadilo prostřednictvím individuálních globálních převodů a e, pozměněním rozpočtu, jsme začali e, již s menší jenom asi 160 miliony, které ještě nebyly proplaceny. Samozřejmě, že je to taky hodně, ale už se to dá zvládat. Děkuji komisi za tyto jasné odpovědi. Děkuji. Teď dám slovo našemu zpravodaji, který tuto diskusi uzavře, pane Lici. Herzlichen Dank. Děkuji za ta různá stanoviska. Já se těším na společnou spolupráci, že to tam společně zapracujeme. A paní Hautela ještě položila obrázku, co se týče otevřené pomoci, kterou je potřeba také zvážit. Konečně se těším na slyšení eh, s eh, komisařem Mimicou, vlastně se nejspomínám, tam eh, to výslovně padlo, a při eh, vlastně zkoumání, hodnocení finanční eh, perspektivy je potřeba zvážit eh, tu otázku, co se týče už rozpracovaných nástrojů, o kterých hovořila komise. Musíme se zamyslet, jestli to všechno bude postačovat a nebo jestli by tam byla ještě možnost to navýšit ve prospěch rozvoje. Otázka, která zde padla několikrát, eh, rozpočtová linka ke Středomoří. Eh, na to teď nechci odpovídat, ale je to centrální otázka, kterou si musíme nechat zapsanou, protože by to byla další možnost, jak my jako parlament a komise eh, ještě v rámci další odpovědnosti bychom toto mohli podpořit. Nezávisle na tom, co zde padlo, chci říci, že aktuální Eh, situace té rozpočtové linky na rezervu. Eh, to je opravdu eh, zásadní věc, jestli to odebrat nebo ne. Já jsem i úvodem to řekl, že celou rozpočtovou rezervu vzhledem k humanitární situace musíme znovu vyhodnotit, znovu zvážit, že by to bylo potřeba progresivně navýšit i v návaznosti na tuto zprávu. Měli bychom se Eh, rozmyslet, jak by to bylo možné eh, zrealizovat, ne z jednotlivých eh, oddílů to vzít, ale abychom skutečně tady ty prostředky na humanitární pomoc, jak učinit nový krok ku předu v rámci té finanční perspektivy, abychom nemuseli čekat tedy až na příští legislativní období a zase se zabývat eh, velkým spožděním eh, těch prostředků. Euh, Pane předsedo, já jsem měl pocit, když jsem sledoval ten body language zástupců komise, že mi zrovna chtěli odpovědět na otázku. Vy jste jim tedy poděkoval, že odpověděli na naše otázky, ale já jsem měl pocit, že ještě chtějí něco doplnit. E, navíc to byla ta otázka, kterou zmínil i zpravodaj, to je původ prostředků, které budou e, potřebné pro boj e, proti těm stroskotáním lodí ve Středomoří. Odkud jsou ty prostředky? Rada jenom má takové návrhy do vzduchu, anebo tam je skutečně zajištěno financování na základě nějakého návrhu komise? Oui, monsieur Deva, Pan Deva. Eh, pane předsedo, já to nechci protahovat, ale rád bych se zeptal eh, našeho váženého zpravodaje, zda by se mohl zabývat také prevencí, jak eh, snížit riziko ve své zprávě o Nepálu jsem v podstatě předpověděl toto zemětřesení a řekl jsem, že všichni tyto lidé zemřou. A co? A nic se s tím nedělo. Také jsem předpověděl, že zemětřesení vytvoří umělá jezera. Eh, jich jsou tam teď čtyřistovky v Himalajích a eh, že potom to se, to, že se utopí miliony lidí a nikdo s tím nic nedělal. Eh, nepalský premiér a když tady byli, tak já jsem jim říkal, pro boha dělejte s tím něco, protože eh, vy jste vlastně na, eh, na tom zlomu geologickém a, čili, a toto je zpráva, která byla schválená v tomto parlamentu a žádalo se o to, aby se tato otázka řešila, ale neudělalo se s tím vůbec nic a teď tady běháme okola a hledáme eh, peníze daňových eh, poplatníků, abychom zalátovali věci, když eh, loď už jde ke dnu. A proto si myslím, že bychom měli něco dělat co do prevence i vůči našim zemím partnerským, aby měli takovou politiku, která by zajistili prevenci pohrom, která lze předvídat. Děkuji, pane Devo. Tak já se rychle zeptám komise, zda mohou odpovědět na otázku, kterou ještě znovu položil pan Gerenc. Yeah. Ehm, yeah, I, I come back to... Ano, já se vrátím k té otázce. Mně nebyla ta otázka úplně jasná, ale jak jsem řekl, podrobnosti neznám, ale my odpovíme písemně váženému panu poslanci, jak víte, co se týče řešení krizí těchto dimenzí, vyžaduje si to koordinované úsilí nejde jenom o monetární pomoc nebo individuální fondy. A 27. E, května se sejde skupina e, DGSVČ e, a tam budou také hovořit o tom, jak reagovat na tuto krizi v této oblasti světa, ale prozatím nemohu poskytnout žádné podrobné informace. Budu se budu muset obrátit na kolegy z dalších služeb. Děkuji, takže tím ta diskuse končí. Tak ještě pan Celer. Já jsem eh, zástupci komise eh, rozuměl tak, že prostředky na pomoc při katastrofách a humanitární pomoc, které byly uvolněny loni, už byly úplně vypotřebovány, že tedy vlastně byla potřeba, která byla eh, pokryta z jiných rozpočtových částí. Pak, když to tak bylo, tak nemůžeme čekat, že se situace krizí v nadcházejících týdnech uklidní a že a rada uh, učiní další uh, usnesení vlastně na úkor evropského rozpočtu. Musíme tedy směrovat výzvu směrem k radě, aby učinila tedy ve svých, v rámci svých politických závěrů také žádost o další peníze. Jinak by to bylo známé volání na poušti, ale my to nemůžeme ignorovat, protože myslím, že evropský rozpočet bude tedy eh, ze všech stran tak vlastně nárokován, že eh, nebudeme vůbec z těch stávajících prostředků schopni plnit veškeré své závazky. To je potřeba radě jasně říci. Děkuji, tak myslím, že tím diskusi ukončíme. Jestliže kolega Celer ještě chce vést diskusy s komisí, tak eh, samozřejmě to bude už muset jít mimo tu diskusi, abychom ji dále neprodlužovali, pokud s tím tedy budete takto souhlasit. Takže ehm, podle harmonogramu našeho výboru, respektive výboru pro rozpočet, musíme eh, o stanovisku hlasovat 1. června a to znamená, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů končí pozítří 8. května v poledne. Tak to je tedy informace, eh, kterou bych ukončil tuto diskusi. A teď přejdeme na další bod, to je bod 13. Humanitární pomoc po zemětřesení v Nepálu. Eh, už se o tom zmiňoval právě i kolega Deva. Takže teď eh, se budeme zabývat humanitární situaci v Nepálu a také reakcí Evropské unie na tuto katastrofu, eh, kterou vyvolalo velice silné zemětřesení, k němuž došlo 25. dubna a dalšími otřesy. Jak víme, to ničivé zemětřesení plně zasáhlo hlavní město Katmandu, více než 7 tisíc lidí zahynulo, více než 16 tisíc lidí v této velice chudé zemi bylo zraněno. Je třeba posílit ještě kapacitu pro reakci na katastrofy, zvlášť právě na toto zemětřesení v Nepálu, tím spíše, že tato země patří mezi symbolické země akčního plánu Resilience eh, odolnost EU. Vítáme rozhodnutí komise uvolnit eh, první eh, várku 3 milionů eur a také aktivaci služby Copernicus EMS což je evropský systém rychlé kartografie, který přispívá k řešení naléhavých situací a podporuje pomoc. Na dnešní diskusi tady máme paní Susan Malon, která je vedoucí útvaru pro Ázii, Latinskou Ameriku, Karibik a Tichomoří v generálním ředitelství ECHO, na ředitelství pro humanitární operace a operace civilní ochrany. Na tuto diskusi dnes máme pouze půl hodiny, takže jí dám hned slovo, aby udělala stručný úvod v délce pěti minut zhruba a informoval nás o situaci a o reakci Unie na tyto velké potřeby v Nepálu. Takže paní Malon, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Uh, as you have just pointed out... Jak bylo právě řečeno, závažné zemětřesení, které 25. dubna zasáhlo střední Nepál, mělo závažné humanitární důsledky a bohužel jak počet obětí na životech i počet zraněných stále roste, protože teprve teď se dozvídáme, že se dostávají záchranáři k, eh, k odlehlým eh, oblastem. Doposud zemřelo 7650 lidí a tisíce dalších bylo zraněno a bohužel tato dvě čísla stále ještě porostou. Ale Evropská unie a celé mezinárodní společenství reagovaly velmi rychle na žádost Nepálu o mezinárodní pomoc. Jak také jste řekl, pane předsedo, Evropská komise vyčlenila rychle 3 miliony euro a po návštěvě komisaře eh, Stylianidise v Nepálu další 3 miliony, eh, eh, humanitární pomoc Evropské komise teď obnáší 6 milionů euro a abych navázala na právě proběhnuvší diskusi, těch, těchto 6 milionů pochází z provozní rezervy DG Echo. Celkově příspěvek EU a členské státy k dnešnímu dni je 40 40,7 milionů eur. Eh, bylo rozmístěno eh, mnoho humanitárních expertů, aby eh, posílili úřad, který v Katmandu má echo již několik let a rovněž mechanismy civilní ochrany EU byly rychle vyslány a další týmy byly také vyslány do eh, Nepálu. Více než 16 členských států i přes eh, mechanismus civilní ochrany nabídlo pomoc. Komisař Stylianidis eh, společně s Valerie Amos z OSN navštívil Nepál minulý týden od 30. dubna do 2. května cestoval do postižených oblastí, hovořil s postiženými lidmi, setkal se s premiéry a e, dárci a dárcovskými agenturami. To, co z té mise vyvstalo, je to e, potvrzení prioritní potřeby, tedy e, především útulku pro lidi, kteří přišli o, o domov a nutné poskytnutí humanitární pomoci a také požádal nepálskou vládu během své vlády, aby urychlila postupy eh, pro celní zpracování eh, do země vstupujících záchranných prostředků. OSN 29. Eh, dubna vydalo výzvu k pomoci na základě prvních odhadů celkem 400 15 milionů amerických dolarů na první tři měsíce. To vycházelo z předpokladu, že se to dotklo, to zemětřesení 8 milionů lidí. E, tato blesková výzva bude v nadcházejících týdnech znovu zhodnocena, tak jak budou přicházet další hodnocení z různých sektorů. E, momentálně je e, tato blesková výzva zafinancována z pohých 3 Priorita humanitárních potřeb, kterou, které komise identifikovala, jsou především tedy příbytky, eh, poskytnutí zdravotní péče, hygienických prostředků a logistika. To je, jsou ty oblasti, kam šly tady těch 6 milionů té humanitární pomoci, kterou vyčlenila komise. Takže Především se zaměřujeme na venkovské oblasti, především odlehlé venkovské oblasti, protože ty potřeby eh, v Katmandu už jsou víceméně eh, teď už pokryty. Logistika, jak mnozí z vás vědí, jako pan Deva, eh, který o tom předtím mluvil. Ta logistika je stále ještě velkou výzvou odlehlé venkovské oblasti jsou těžko přístupné, protože nejsou v pořádku silnice. I tak jsou obyčejně venkovské odlehlé oblasti těžko přístupné vzhledem k místní geografii a topografii, ale k urychlení poskytnutí humanitární pomoci do těchto eh, oblastí se zřizují humanitární centra v různých tady eh, střediscích. Letiště v Katmandu eh, představuje eh, tedy eh, určitou, eh, určitý problém vzhledem ke své malé kapacitě a vzhledem k vysokému nárůstu přilétajících letounů s humanitární pomocí, ale v uplynulých dvou dnech jsme zaznamenali, že se to značně zlepšilo a OSN také už vlastně si vytvořilo humanitární centrum pro poskytování pomoci a Eh, distribuci té eh, vstupující pomoci. V uplynulých několika dnech i po návštěvě komisaře Stylianidise eh, se celní postupy značně zrychlily a Viděli jsme také, že vydávání víz eh, pro eh, zástupce nevládních organizací a pomáhajících organizací, že také jsou vydávána mnohem rychleji, takže došlo ke zlepšení. Systém koordinace humanitární pomoci podle našeho prvního hodnocení funguje obecně dobře. Zdá se, že ten humanitární systém se poučil z uplynulých krizí a že investice ze strany komise a dalších dárců se skutečně vyplácejí, takže jsme poměrně spokojeni tím, jak tedy si Nepál vede, co se týče koordinace humanitární pomoci. Před několika týdny eh, výbor eh, laskavě pozval eh, komisi, aby informovala o reakci na události ve Vanuatu a jsem ráda, že mohu zopakovat některá ta sdělení z těch uplynulých týdnech, podobně jako v případě Nepálu. Tady máme jasný příklad, že investice do eh, snižování rizika katastrof se skutečně vyplácí. Asi víte, že DG Echo eh, podporuje eh, komunitární připravenost na přírodní katastrofy. Do Nepálu bylo zainvestováno více než 18 milionů euro, včetně více než 3 miliony na tento rok. A Důraz se především klade na přípravu na zemětřesení, jak řekl pan Deva před eh, krátkou dobou. Už dlouho se ví, že, v riz, že Nepál je vystaven velkému riziku, včetně Katmandu, zemětřesení, takže my se eh, na to zaměřujeme i tady s těmi místními středisky eh, pro připravenost na riziko přírodních katastrof. Snažíme se zajistit, aby skutečně byli připraveni eh, na to, aby eh, dokázali, dokázali eh, tedy reagovat na situace tedy masových počtů zraněných po přírodní katastrofě. A toto funguje docela dobře. My jsme vycvičili asi jeden tisíc zdravotníků v Katmandu, aby byli připraveni, aby mohli zasáhnout v případě zemětřesení. My jsme eh, podpořili střediska eh, rychlé zdravotnické pomoci pro případ eh, zemětřesení a také jsme pomohli vybavit nemocnice, aby si byli schopni lépe poradit se situací po zemětřesení. Co je nejdůležitější teď a ve fázi rehabilitace a obnovy, především další snižování rizika a také je potřeba plně brát v úvahu aspekt prevence, jak řekl pan Deva ve svém příspěvku a to musí být e, součástí vládní a preventivní politiky. Je také důležité, abychom poskytovali pomoc co nejrychleji, protože už e, za tři či čtyři týdny začne období monzunu. A jak řekl pan předseda, e, Nepál je vlajkovou lodí, tedy Eh, evropské, eh, evropské pomoci eh, a DG, DEVKO a e se velice podílejí na této pomoci. My potřebujeme ještě dále napřímit úsilí a pomoci tamní populaci vytvořit, vytvořit prostředky na snižování dopadů katastrof. A jak zde velice správně padlo, my potřebujeme tedy eh, pečlivě vyhodnotit eh, aktuální potřeby po, bezprostředně po katastrofě. Děkuji. Děkuji, paní Malon. Nejprve dostane slovo náš stálý zpravodaj pro humanitární pomoc, pan kolega Guerrero. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zástupkyni eh, ECHO za poskytnuté informace. Pan Deva i já jsme byli v Nepálu na misi Evropského parlamentu asi před třemi roky. Už nevíme přesně, které to bylo datum. Sešli jsme se eh, tehdy s zástupci tamních orgánů a hovořili jsme právě eh, o tom, co by se mohlo stát. Obávám se, že i nadále budeme muset mluvit o tomto hrozném zemětřesení protože eh, ten obtížný přístup do mnoha oblastí v zemi eh, nám znemožňuje úplně zjistit, jaké byly důsledky, eh, především pokud jde o lidské životy. Můžeme zjistit, že až tedy se podaří dostat do všech venkovských oblastí, do těch horských oblastí, tak je možné, že zjistíme, že ten humanitární rozměr je ještě horší, než jak se teď ví a už teď je ta situace dramatická. Já jsem se chtěl zeptat na vlastně hygienickou a logistickou situaci, ale vy už jste tedy poskytla dostatečné informace. Možná bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc, protože už za chvilku budu muset odejít, a to je obchod s dívkami v Nepálu, který eh, se je poměrně velký, odhaduje se to na 10 až 15 tisíc dívek ročně. A to je samozřejmě situace, která může být ještě zvýrazněna touto krizí. A co tedy můžeme dělat, abychom zabránili takovýmto nežádoucím účinkům, které také mohou být výsledkem toho hrozného zemětřesení? A Domnívám se, že tedy ty informace, které jste poskytla o e, lékařských prostředcích a o okamžité reakci o návštěvě komisaře, tak myslím, že to jsou důvody, proč EU a parlament e, mohou být tedy spokojeni s tou reakcí na takovouto krizi, protože dříve vlastně ta reakce by byla asi chudší. Děkuji vám, pane kolego. Paní Hojbuš. Já herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji také zpravodaj eh, k této tragické události. Já mám k tomu otázku. Já jsem byla velice potěšena, že tentokrát koordinace zafungovala dobře, co čemu ještě poněkud nepochopitelné je eh, proclívání eh, těch eh, prostředků humanitární pomoci na letiště. To je pro normálního člověka nepochopitelné, proč my poskytujeme pomoc a na místě se to ještě proclívá co se týče finančního hlediska, to lze ještě pochopit, ale přece to strašlivě zpomaluje to, aby se ty humanitární prostředky dostaly k těm potřebným. A, takže možná, že by se parlament tomu měl e, vyjádřit. A další otázka, e, až se e, situace v Katmandu trošku znormalizuje, to už eventuálně třeba brzy nastane, ale ty, ta odlehlá venkovská eh, místa, eh, ta jsou ještě téměř nepřístupná. Do jaké míry už se situace zlepšila nebo brzy zlepší? Děkuji. Pan kolega Celer. Já jsem velice překvapen, když eh, slyším, že koordinace eh, té pomoci více méně docela klapla. My víme vlastně z médií a i od očitých svědků, těch pomocníků, kteří byli na místě, tak všichni lžou, protože o těch slyším pravý opak. Eh, vláda eh, byla úplně bezmocná, jednotlivé členské státy nebo další státy poskytly pomoc, ale naprosto samostatně, fragmentárně a nekoordinovaně Eh, každý si tam, tak říkajíc, vytýčil vlastní vlajku tedy a tam eh, byly oblasti, kde si záchrané čety, eh, tak říkajíc, šlapaly na pety a do jiných eh, oblastí se vůbec nedostali. Mně to všechno není úplně cizí. Já jsem tam před rokem a půl byl jako pozorovatel voleb v Katmandu a dostali jsme se vysoko až k tibetským hranicím, takže vím, že ty logistické podmínky tam jsou více než špatné. Ta jedna silnice, která tam existuje, tu bychom ani podle evropských eh, vlastně standard nepopsali jako silnici a eh, ty obrázky z televize eh, ukazují, že ten, vlastně ta dimenze toho zničení je obrovská a Eh, množství eh, mrtvých bude tedy eh, tragicky ještě dále stoupat a ty záchranné týmy již odjíždějí, protože vlastně některé, protože vlastně neměly ani nějaké smysluplné využít. A já se chci zeptat, když teď dáme peníze, peněz se nikdo ani nenají, ani nenapije, peníze ani nikomu nevyléčí zranění tam potřebují pitnou eh, vodu, tam potřebují stany, pod kterými eh, mohou spát, když přišli o příbytky a potřebují léky. Kdo toto všechno tedy eh, zvládne? A když e, čtu o rozpočtové pomoci, tak to znamená, že my vlastně dáme vládě peníze e, do rozpočtu a ta vláda to má e, všechno zorganizovat na místě. Já se obávám, že to jsme si tedy vybrali špatného partnera, protože myslím, že nepálská vláda evidentně není, není schopná se k té katastrofě postavit tváří v tvář a zvládnout ji. A nejde o pomoc ad hoc Nepál eh, také byl předmětem rozvojové pomoci a když jste přijeli do eh, Katmandu, tak eh, jste viděli, že především indičtí investoři tam byli obchodně velice činní a teď panují obavy, že to rozsáhlé zničení povede k tomu tedy vlastně celé tradiční čtvrti Eh, strhnout a pomocí eh, cizích eh, tedy peněz tam vybudovat úplně tedy vlastně tam jaksi cizí kulturu, cizí, cizí budovy, že se tam úplně vlastně zničí zničí tamní kultura. Mimo to tam bylo stejně napětí mezi různými kmeny a tak dále a to napětí ani po těch posledních volbách nebylo úplně odstraněno. Já si donne la parole. Děkuji. Pan Neuser. Já, <clears throat> Děkuji i za mě, za eh, tu podrobnou zprávu. Eh, kolegové eh, Holbuch a Celr již položili dvě otázky, co se týče problému s proclíváním. Z tisku víme, že panuje veliká nespokojenost a kritika protože my budou pravděpodobně eh, mezinárodní, eh, mezinárodní eh, tedy prostředky Eh, odcizeny a použity tedy pro politické eh, účely, že eh, ty peníze si přivlastní premiér. Alespoň to vidíme v tisku a z toho také vyplývá moje otázka. A další otázka rozpočtová pomoc. Pakliže my poskytneme rozpočtovou pomoc, za jakých podmínek ji, ji podnikneme? Děkuji, pan Gerenc. Děkuji, pane předsedo, jenom pár poznámek. Za prvé, když dojde k takovéto katastrofě a když to nabere takovýchto spektakulárních rozměrů, tak často tam je e, příliš mnoho humanitárních pracovníků. A pak ta situace vypadá dosti chaoticky na letištích, které vlastně přijímají tu naléhavou pomoc. Ale s tím je třeba si nějak poradit. Myslím, že je vždycky lepší, když tam těch pomocníků víc než míň to je prostě jasné, že ten zásah nelze přesně na milimetr nachystat. E, druhá poznámka, jenom stručně, protože kolegové uh, už hovořili o tom dlouhodobém hledisku, pokud jde o to krátkodobé hledisko, jaká je odolnost populace, jaký bude důsledek, dopad na plánování komise. Nemělo by se tedy v útvarech pana Mimici uh, analyzovat jednou provždy, jaká je zranitelnost osob ohrožených takovýmito katastrofami. Já už jsem to říkal dnes dopoledne. Je poněkud pozoruhodné, když si uvědomíme, že většina obětí patří mezi ty nejchudší vrstvy obyvatelstva, kteří žijí v nejohroženějších oblastech. Jsou tam lidé, kteří jsou pohřbeni pod desítkami metry bahna, Eh, kamení a to je proto, že oni prostě bydlejí na takovýchto svazích. Eh, Nepál eh, to nejsou Flandry, to je třeba si uvědomit, je to riziková oblast a jak tedy můžeme trochu zmírnit toto riziko, jak zohlednit tento aspekt. že to není první země, která vlastně se potýká s takovýmto problémem a já bych tedy chtěl komisi navrhnout, Určitě o tom komise už přemýšlela, aby třeba se s námi podělala výsledek svých úvah. Děkuji. Kolega Deva. Uh, eh, děkuji, pane předseda. Pan Gorenc, jako obvykle, se skutečně dotkl jádra problému. Evropská unie samozřejmě se bude maximálně snažit a už máme cosi velice efektivního v podobě ECO, na což, ECHO, na což můžeme být hrdí, protože eh, to už udělalo velkou práci a humanitární snahy jsou velice eh, dobré. A samozřejmě, že se nám to bude dařit v té bezprostřední humanitární pomoci Nepálcům, kteří tu pomoc potřebují. Ale co pak? Co bude následovat posléze? Pak se zase stáhneme, pak, pak budeme pryč a odkud se vezmete tedy pomoc na e, rozvoj. Myslím, že bychom z toho měli udělat příležitost. Je to katastrofa, ale zároveň příležitost, abychom všechny tyto lidi dali dohromady, protože teď už jsme se spolu potýkají 30 let a vlastně zruinovat tu zemi Nepál má dostatečnou ener- dostatek energie na to, aby mohl eh, zařídit osvětlení celého severu Indie. Přičemž každý den tam bývá vypnutá energie, elektřina někdy až na 12 eh, hodin přičemž veškerá voda se řítí z himalajských svahů a dala by se proměnit na energii. Nicméně to by mohla být pro nás eh, jak při, příležitostí pro partnery, protože to jsou lidé, kteří nevědí, jaké, kteří mají, jak jsou jejich společné zájmy a kteří jsou teď roztříštěni do skupin podle svých eh, soukromých zájmů, protože já jsem předsedou skupiny pro Nepal parlamentu a znám Nepal velice dobře. Měli bychom z toho udělat opravdové rovno, rozvojové partnerství, ale to samo o sobě ještě nestačí. Takové ty eh, velice eh, chatrné budovy, přičemž nemyslím staré pamatky, památky, ale ty špatně postavené ehm, budovy přímo na tom geologickém, na tom zlomu, na ty, ty budou příští, které spadnou, proto je musíme eh, upevnit, spevnit. A já jsem se úřadu často ptal, co uděláte, abyste spevnili ty budovy. To Japonci to umějí dělat, Číňani to umějí, Někteří Evropané vědí, jak to dělat, jak spevnit tyto budovy tak, aby se nezřítily při příštím zemětřesení. To jsou praktické kroky, které můžeme učinit v rámci partnerství a myslím si, že je na čase, abychom požadovali, aby političní partneři se u nás s námi sešli na konferenci u kulatého stolu, abychom vytvořili partnerství tak, aby Nepal mohl eh, kráčet práci dopředu, jak tady právě kolega velmi správně řekl. Kolik Deva? Děkuji kolegu Devovi. A já teď dám slovo zástupci komise, pan Lorenzini. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise schválila finanční podporu 16,6 milionů euro na pomoc Nepálu po tomto zemětřesení. Tato pomoc bude poskytnuta ve formě rozpočtové podpory. Platba byla provedena včera a na účtu eh, vlády Nepálu by měla přistát dnes to je zrychlená evropská finanční podpora, je to výraz naší solidarity eh, s, ne, s lidem Nepálu. Společně s tamní vládou se budeme snažit eh, toto zvládnout v nadcházejících dnech. Už dnes hovoříme jak v Katmandu, tak v Bruselu modality, eh, po, eh, co se týče hodnocení po zemětřesení. Eh, to potom o tom budeme informovat nepálskou vládu, ale uplyne několik týdnů, než bude znám výsledek. V mezidobí komise také navýší sumu na výživový program, který realizuje UNICEF, UNICEF a bude také poskytnuta koordinace a předání e, výživového programu do odlehlých oblastí. A e, potom e, další programy, co se týče změny klimatu a zvládání katastrof. Všechny tyto dimenze a nebo sektory eh, zapracujeme do plánu financování 2014 až 2020, to částka 360 milionů euro, což je třikrát víc, než Nepál eh, dostal v rámci minulého MIPu. Máme tři sektory, to znamená udržitelný venkovský rozvoj, vzdělávání a demokrace, decentralizace a zpráva. V rámci tohoto programu mimo rovnosti mužů a e, žen a etnické sensitivity. E, připojíme ještě další komponenty, co se týče adaptace a zmírňování náklad, následků katastrof, připravenost na e, katastrofy ve vzdělávacím programu. Budeme chtít financovat retrofitting škol. Máme nemáme velké zkušenosti v tomto oboru, ale budeme eh, spolupracovat s dalšími, jako je třeba UNDP. Budeme s nimi o tom ještě hovořit, ale oni mají větší zkušenosti než my a předpokládáme, že se účastníme. Eh, proběhne školení ve školách, ve venkovských oblastech, ve školách nejen pro žáky, ale i pro eh, učitele a rodičovská združení. To je pro zatím vše. Momentálně eh, vedeme videokonferenci z Katmandu a hovoříme s nimi o modalitách hodnocení potřeb po katastrofě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Castillo Fernández je přítomna? Ano. Děkuji. Dě- děkuji já bych ráda doplnila ten obrázek, který už vykreslili ostatní kolegové, co se týče Nepálu. My jsme se zabývali e, koordinací práce na místě e, v Dili a v rámci konzulární koordinace. V Nepálu v té době bylo mnoho i evropských turistů. Momentálně vám mohu říci, že méně než 50 eh, Evropanů eh, je eh, tedy vlastně řekněme, nezvěstných, kteří údajně měli být v době zemětřesení v Nepálu, ale nepodařilo se s nimi prozatím ještě navázat kontakt, takže kontakt, co se týče ještě, ještě víme, že 14 eh, Evropanů přišlo o život. Koordinace tedy fungovala dobře na úrovni EU, ale i s třetími zeměmi. Eh, koordinovali jsme s, in, eh, s Indií, Číňany, Američany, Ukrajinci, Rusy, všichni partneři, kteří jsou v Nepálu a kteří všichni hledali své občany, snažili se je evakuovat. A rovněž jsme koordinovali s DG Echo koordinovali jsme lety, eh, které také se využívaly na evakuaci a další, s dalšími třetími partnery. Souhlasím eh, s tím, co řekla řada eh, vážených poslanců, co se týče dlouhodobého hlediska. Úzce spolupracujeme s DG Echo a kolegy z rozvoje, abychom si udělali tedy detailní obrázek, abychom přistupovali k, Nepálu komplexně Ti z vás, eh, kteří víte, eh, co, jak Nepál vypadal před zemětřesení, byl politicky ve velice fragilní situaci, byl tam veliké napětí po volbách. probíha, eh, teď probíhá obnova, ale nezapomínejme, že Nepál především také potřebuje stabilitu, aby vůbec byl nastartován ekonomický rozvoj a rekonstrukce. Eh, tam byla politická nestabilita a eh, ta země byla velice, velice chudá. Úzce tedy spolupracujeme s mezinárodními partnery a tamní vládou i s MIPem v rámci MIPu, jak už řekl pan Deva, kdy jsme hovořili o Nepálu, o MIPu, o všech výzvách, které před Nepálem stojí. Jak řekl kolega z komise, snažíme se tady především vyhodnotit současnou situaci. Merci, merci, madame. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Malon, aby mohla uzavřít diskusi. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se stručně odpovědět na položené otázky. Nejprve panu Gererovi. Otázka obchodu s dětmi je problémem v Nepálu a byl to problém v posledních letech a já tady mohu hovořit za humanitární složku. To téma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 Äh, in den ersten tagen gab es etwas konfusion auf der ebene der nepalesischen regierung. panoval určitý zmatek i tedy na straně nepálské vlády protože eh, takový eh, tak obrovská katastrofa by samozřejmě byla pro každý stát velmi obtížná hned činit rozhodnutí a hned tedy tahat za ty správné nitky. Co se týče proclívání prostředků pomoci, ta odpověď ale tedy byla poskytnuta relativně rychle a vše bylo eh, jasné rychle. Už od roku 2008 či 2009 existuje smlouva mezi OSN a Nepálem, kterou tehdy vláda podepsala a která stále ještě platí a ta předvídá, že co se týče prostředky humanitární pomoci, eh, ty se rozhodně neproclívají, žádné clo se nevybírá. OSN tehdy to eh, vlastně tomu regionu připomněli a okamžitě se vyjasnilo, že se žádné clo za prostředky mezinárodní pomoci neukládá. Pak ještě padla další otázka, která se týkala tématu, jestli Nepál tuto katastrofu vlastně může přetavit v jakousi příležitost. A už, jak tedy eh, bylo poukázáno, Nepál je země, která už před tímto zemětřesením byla pod rozvinutá, zvláště ve venkovských oblastech, které jsou teď právě nejhůře postiženy. A bude zajímavá možnost vidět, jestli tedy tamní vláda eh, vynaloží odpovídající vůli a odpovídající prostředky, aby tu situaci napravila je jasné, že v těchto venkovských oblastech je potřeba poskytnout nejen humanitární pomoc, ale především položit základ ehm, pro udržitelný rozvoj těchto venkovských oblastí, kde by také vlastně součástí toho bylo snižování rizika e, katastrof a ten preventivní aspekt, aby byl skutečně e, silně začleněn. A potom ještě jedna otázka pana Neusera, eh, ta se týká další ještě zprávy z novin, jak tedy jsou kanalizovány tyto eh, prostředky pomoci. Já mohu potvrdit, že tedy ty to, co se psalo v novinách, že veškeré ty eh, prostředky pomoci jdou před, přes účet nepálského premiéra, to není pravda. Je ale pravda, že humanitární eh, prostředky eh, od Evropské komise jdou jako vždycky přes naše partnery, mezinárodní organizace, mezinárodní nevládní organizace, které tyto prostředky přímo implementují. Naše peníze tedy rozhodně neprocházejí přes žádný fond premiéra a vláda Nepálu tedy také nevy, ne, nevydává žádné příkazy, co se týče využití těchto prostředků. Ještě stručný komentář k tomu, co říkal pan Celer, že e, nelze jíst peníze. E, chceme vlastně sedřet humanitární politiky EU, musíme najít způsob, jak e, najít co nejvhodnější podporu v Nepálu je situace taková, že třeba trhy tam ještě fungují a proto je dost důležité tam poskytovat i pomoc peněžní a nejenom tu věcnou. Děkuji. Děkuji vám, paní Malon. Pan Deva ještě požádalo slovo. Děkuji, pane předsedo. Mě, mě se do toho vlastně nechce, protože jste nesmírně kompetentní a efektivní v tom, jak podáváte zpětně zprávy, co se děje. Ale my v této místnosti si také uvědomujeme, nebo uznáváme deklarace z roku 2005 OSN o odpovědnosti chránit. Odpovědnosti chránit. Eh, eh, čili pokud eh, si uvědomujeme, že určitá země nebo její vláda není schopná ochraňovat eh, potřebné míře své občany, pak je naší povinností posílit instituce zprávy, řízení, abychom jim pomohli chránit jejich občany. Nepalci tři roky se snažili sepsat ústavu, ale zatím se to ještě nestalo. Eh, mají často ehm, Eh, eh, vypínaný elektrický krok. nemusí být chytrý, aby pochopil, že nepalská vláda není kompetentní, aby mohla chránit své vlastní občany. Proto nemůžeme zachovávat pasivitu. Musíme využít tohoto usnesení OSN k tomu, abychom eh, se stali partnery v tomto procesu, protože nakonec používáme peníze daňových, popla, eh, eh, do, eh, do, do, daňových poplatníků z Evropy, proto se nemůžeme dovolit jimi mrhat. A já tedy žádám a vyžaduji tedy, opravdu naléhám, aby komise změnila svůj přístup od pasivního k aktivnějšímu a aby nám potom e, sdělila, jak vytváříte partnerství s e, nepálskou vládou tak, aby se zpráva a řízení v Nepálu zlepšilo. Děkuji. Děkuji kolegu Devovi. Paní Malon, prosím, můžete zareagovat. Thank you very much and thank you. Děkuji a mnohokrát děkuji za vaše dotazy, protože si myslím, že je to velice k věci. Jedná se o zásadní otázku. Pro mě je poměrně jednoduché na to odpovědět, protože já mohu eh, reagovat jenom na tu humanitární stranu. A jak jste řekl sám, vlastně jedná se hlavně o reakci na straně vlády ve smyslu správného řízení a to je třeba řešit po pokud možno dopředu, eh, v dlouhodobě a středně době. A pokud jde o humanitární pomoc, pak si myslím, že je velice důležité, abychom neustále naléhali a trvali na tom, že základní odpovědnost za humanitární potřeby má vláda a že mezinárodní podpora vlastně je až posledním útočištěm. Ale jak jste říkal, viděli jsme i v jiné krize v Nepálu a vidíme, že možná by nedošlo k takovým humanitárním potřebám, potřebám, kdyby se ty strukturální otázky byly řešily. Proto s, vašimi, s vaším posvovolením se zeptám kolegu eh, jaké eh, jsou eh, návrhy nebo jaké jsou prostředky k tomu, aby se změnil tento přístup tak, jak vy to chcete, protože myslím, že mých kolegů tady se to týká víc než nás. Thank you. Děkuji. Já bych k tomu ještě snad dodal tolik, že jsem zatím posuzoval tři žádosti na rozpočtovou podporu. My vlastně jsme se tím zabývali i minulý týden, pokud je o platby, které jsme udělali, jak vidíte, že kritéria uznatelnosti se týkají transparentnosti mikrofinancování a také zprávy veřejného sektoru a makroekonomické udržitelnosti a řízení veřejných financí financí, což je na kritické úrovni v Nepálu. Ale musíme také připustit, že určitý pokrok udělali, že jsou ochotni bojovat proti korupci, čemuž tak v minulosti nebylo a v rámci eh, CSP 2007 eh, až 2013 jsme eh, financovali dvě operace spolu se Světovou bankou a s Azijskou rozvojovou bankou, aby se právě zlepšilo řízení veřejných financí. Tyto programy se rozbíhají. Světová banka tady jedná aktivně, IDB také tedy eh, na cel, centrální úrovni to dělá Světová banka, na místní úrovni Azijská rozvojová banka, je ještě dlouhá cesta, do, kterou bude třeba urazit. Ale mohu vás ujistit, že této věci budeme věnovat obrovskou pozornost. Děkuji. Merci. Děkuji. Takže tím skončíme toto téma. A přejdeme k bodu 15 soukromý sektor a rozvoj. Naším zpravodajem je kolega Deva a já mu hned předám slovo, aby tedy pohovořil o tomto tématu soukromého sektoru a rozvoje. Prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. I want to thank Děkuji, pane předsedo. Já bych panu Korencovi, mému kolegovi a příteli eh, poděkoval za to, že mi umožňuje, abych zaujal vlastně jeho místo časové, myslím, protože já se budu muset vrátit do Anglie, abych zjistil, jestli utrpíme vítězství, což je neustále stále těžší a těžší, pokud je o ty zítřejší volby. Eh, pane eh, předsedo, je to, není tady nějaká široce přijímaná definice eh, veřejného a soukromého partnerství, ale může to být eh, chápáno jako uspořádání mezi veřejným sektorem, veřejnými orgány a soukromými orgány, eh, organizacemi, kteří jde o mm, společně prospěšné cíle tím, že sdílejí zdroje a expertní znalosti. Toto není moje zpráva, musí to být naše zpráva protože eh, čím se tady vlastně zabýváme. My přesouváme, eh, měníme způsob, jak zajistujeme zdroje pro rozvoj od eh, daňového poplatníka na širší skupinu lidí, tedy konkrétně na ty, kdo ve skutečnosti peníze mají. A proto potřebujeme všechny politické skupiny, aby se dohodly, aby dospělo ke konsensu, aby to vůbec mohlo celé fungovat. E v rozvojových zemích, tedy tato partnerství se hlavně momentálně v rozvojových zemích zaměřují na energetiku, infrastrukturu, na telekomunikace, přičemž jsou tady potenciálně jiné sektory, jako je vodohospodářství, hygiena, vzdělávání, zemědělství, zelené technologie, výzkum, inovace, zdravotnictví a práva e, na e, vlastnictví, nemovit, k nemovitostem, to se většinou zatím neřeší. A proto jsem se řekl, že je třeba třeba se zásadním způsobem podívat na to, jak tady pracujeme a odkud bereme kde peníze. A je stále zřejmější, že ty peníze nám docházejí a že ty peníze, které jsou zapotřebí k tomu, aby rozvojové chudší země se dostaly na určitý standard, a to myslím i subsaharské africké státy, že těda těch peněz je moc, než aby to mohli vyřešit naši daňoví poplatníci. Takže musíme si zamě, stanovit hlavní principy, musíme tedy hlavní politické aspekty, když máme co dělat s partnerskými státy a soukromým sektorem. Je to státní, eh, právní stát, dobrení, ochrana majetku a komerčních práv, nezávislost soudnic předsednictví, efektivní regulační rámec a podnikatelská reforma, která bude vést k větším investicím do rozvoje soukromého sektoru, antikorupční opatření, řízení veřejných financí, větší absorpční kapacita, eh, silné veřejné instituce, lidská práva, ekologická udržitelnost, zelený design, a to hned od začátku. Pokud eh, bychom tohle všechno mohli zapracovat do našich partnerských dohod eh, s rozvojovými partnery a kdybychom získali eh, zdroje prostřednictvím těchto partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak bychom vyřešili jeden z největších problémů, které má před sebou tato a příští generace, protože stále více lidí očekávají, že budou mít vyšší životní úroveň a že a žijeme, ve, že, že tedy svět bude růst růst. Podle nedávných odhadů se ukazuje, že eh, globální výdaje, které jsou zapotřebí v rozvojích zemí, dělají 2,4 trilionů eh, dolarů ročně. Eh, náš celý rozpočet na rozvoj od členských států Evropské unie nedělá ani 80 miliard eh, euro. A my tady mluvíme o tom, že je třeba získat 2,4 triliony ročně a ono se to nestane, pokud eh, budeme eh, se držet toho, co děláme je to naprosto miniaturní a irrelevantní. To bychom to prostě mohli celé zavřít a nechat toho, protože potřebujeme 2,4 trilionu a ne 80 miliard. Tudíž eh, musíme eh, udělat důkladný přeskum toho, jak, eh, odkud seženeme ty 2,3 triliony, pokud opravdu chceme, aby se pomoc dostala tam, kde je potřeba a abychom tam měli potom udržitelné partnery do budoucna. Proto tedy je takový, tady bereme tuto zprávu takto vážně, ona neřeší všechny problémy, ale já doufám, že je se tady odhaduje, že 5 miliard eh, lidí bude, přijde na spotřebitelský rok do roku, trh do 2030 a poptávka po potravinách, potra, vodě a energie bude růst o 50, 40 a 30 v těchto jednotlivých odvětvích. A proto bude třeba tomu od, eh, zařídit odpovědné dodávky, nabídku. A my se teď eh, tady máme velké problémy ve středozemí, tam vidíme nestabilitu, což zase znamená, že lidé riskují životy a přijíždějí na naše břehy. Proč? Oni jsou ochotni riskovat život. Vědí, že mnozí z nich se utopí, jenom aby e, to moře zdolali. A pokud tedy nebudeme jednat teď, pak e, problémy středozemí budou vypadat zcela miniaturní až stovky miliony lidí eh, se budou přát a snažit dostat do Evropy, protože jim nebudou stačit potraviny, nebudou mít hygienu, nebudou mít dost vody. A to nemůžeme připustit, aby se k tomu dostali, protože to by znamenalo v podstatě invazi a válku. A to se cyklicky neustále v dějinách opakovalo. My teď s tím můžeme něco udělat, protože na to máme zdroje. Soukromý sektor musí být součástí našeho rozvojového úsilí, ale ten nesmí být jenom sobecký, lakomý, nesmí myslet jenom na sebe, musí pracovat tak, aby se svět udržitelným způsobem rozvíjet, kde e, ekologická politika by byla velice důležitá, kde i zelený design Eh, já jsem například byl na eh, eh, fóru o zeleném designu v Číně a říkali jsme jim tam, jak dělat design v roce už 2004, jak to dělat zeleným způsobem a ono to fungovalo. Oni pochopili, o čem jsme hovořili. A vlastně oni teď přebírají i některé eh, eh, vý, vý, vý, výzkumníky z Evropy. A říkám, že potřebujeme ty nejlepší mozky, nejlepší partnery, nejlepší eh, podnikatelské aspekty, nejlepší procesy zprávy a řízení, které mají právě obchodní společnosti a které státní instituce v rozvoji mají tak, abychom eh, dali dohromady partnerství těch nejlepších, které my můžeme poskytnout a co můžeme nejlepšího poskytnout. Myslím tím podnikatelský inovativní sektor a je třeba tedy vstupovat do partnerských vztahů eh, s národními státy, s institucemi a vládními orgány rozvojových zemí s penězi, které budou pocházet nejenom od daňových poplatníků, ale také od soukromé sektoru, aby byl zajištěn udržitelný růst, protože korporátní sociální odpovědnost to už dneska nestačí. Nemůžu jenom tak říct, já jsem tam postavil pár škol a, eh, a udělal jsem, jsem hodný eh, člověk člověk, protože jsem udělal pár vodohospodářských projektů. To už nestačí. Akcionáři v Evropě si dnes velmi dobře uvědomují, že eh, musí být nejenom akcionáři eh, ve svých vlastních zájmech, ale i partnery v rozvoji. To je tedy pokus eh, eh, dosáhnout na ty všechny miliony akcionářů, kteří vlastní akcie v evropských společnostech a požadovat na nich, aby uvažovali tak, jak my uvažujeme v tomto výboru, když hovoříme o rozvoji. A to tedy je potřebí pro tuto podporu. Děkuji. Merci, Děkuji vám, pane kolego. Paní Jiménez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Devovi za jeho práci na této zprávě a já se pokusím mm, přispět k té zprávě svými pozměňovacími návrhy ve spolupráci se zpravodajem. Je jasné, že soukromý sektor podnikání je faktorem rozvoje protože vytváří pracovní místa, bohatství a znalosti. E, podniky se nedívají jenom na své vlastní zájmy, ale v některých případech také vytvářejí obecné statky a pro společnost. Tady jsou přínosem, protože dávají pracovní místa, takže dodávají lidem důstojnost. A proto v rozvojových zemích je zásadní, jak už to uznalo i mezinárodní společenství, aby tam fungoval soukromý sektor, aby tedy mohl dávat lidem práci. A to potom posiluje i chápání lidských práv a sociálních výdobytků. A právě z tohoto ohledu já bych se na to chtěla podívat. Soukromý sektor je často kritizován za to, že nerespektuje lidskou důstojnost a lidská práva. Možná tomu tak v mnohých případech je ale můžeme to generalizovat, musíme si uvědomit, jaký je náš úkol. Podle mého názoru bychom tady měli ten soukromý sektor se snažit vytvořit spravedlivější vůči lidem. Je třeba najít cesty, které soukromému sektoru umožní podporovat lidskou důstojnost a zajistit, aby podniky byly skutečně hybnou silou Eh, socioekonomického rozvoje, tak jak to bylo řečeno i na fóru na vysoké úrovni, eh, v debatách v Riu, eh, v agendě 2015. Tam všude se zdůrazňuje, že i soukromý sektor je klíčovým partnerem při zavádění cílů pro rok 2015. Když jsem si četla tento návrh, pane Devi, Devo, tak myslím, že je třeba zdůraznit vytváření příznivého prostředí pro soukromé iniciativy, aby tyto iniciativy se soustředily na rozvoj místních komunit, v nichž působí. Potom ještě komentář k některým bodům. Velice se mi líbí bod odůvodnění A, kde hovoříte o malých a středních podnicích jako hnací síle e, rozvoje. Také se mi líbí, že tam se dotýkáte tématu které někteří eh, členové tohoto výboru mož neznají. Je to to téma blendingu, eh, to je to kombinování dotací s finančními eh, půjčkami, ať už od veřejných nebo soukromých finančních ústavů. Já si myslím, že ten blending je velice pozitivní nástroj. My už jsme o tom dnes diskutovali, je tam se třeba ještě toho mnohé zlepšit, třeba transparentnost, viditelnost, udržitelnost, ale jinak bez tohoto nástroje myslím, že by nebylo možné řešit třeba energetické projekty v městech, čtvrtích, kde e, to by pro banky nebylo výnosné. Také se mi líbí odstavec 8, kde se hovoří o účasti žen v MI. No, podle Mezinárodního měnového fondu by to vlastně zvýšilo HDP, ta účast žen třeba na severu Afriky až o 23%. Odstavec 9, ten po, považuji za nejhodnotější z celé zprávy, protože tam se zdůrazňuje potenciál příspěvku soukromého sektoru k udržitelnému rozvoji. Myslím, že je velice důležité hovořit o udržitelnosti a o odpovědnosti protože bez koordinace, bez sledování, bez odpovědnosti podniků, tak to všechno ostatní bude zbytečné. Je to jako taková díra v poušti, eh, kde umožníme něco udělat, ale pak se na to nějak nenavazuje. To by nepomohlo k ničemu, protože pak třeba ten podnik si ty zisky odnese a nikdo se už nezabývá tím, zda to skutečně funguje, jaké bohatství tam vznikne. A myslím, že tedy někdy je třeba nechat peníze i na to, aby ehm, třeba z technické pomoci, aby mm, ty projekty mohly pokračovat, aby měly nějakou návaznost. A v tomto směru eh, se asi ponesou moje pozměňovací návrhy. Dále bych na závěr chtěla říct se vyhovořit o malých a středních podnicích. Říkáte, že eh, musí být zapojeny do vícestranných partnerství a také nesmíme zapomínat, že ty projekty také musí obsahovat hodnoty, které sdělíme eh, v tomto výboru pro rozvoj. A takže určitě ano soukromému sektoru, protože ten eh, představuje svobodu a důstojnost lidí, to já budu vždycky podporovat. Já jsem také členkou Výboru pro občanské svobody a teď jsme zrovna probírali eh, zprávu o agentuře, která zachraňuje životy ve Středomoří. Každý den vidíme, jak tisíce imigrantů umírají v moři, když se snaží dostat do Evropy. Tak myslím, že potřebujeme tedy pomáhat zemím původu, o tom se hodně hovoří a tohle je e, zvláštně důležitá příležitost, e, protože tam zatím jsme neúspěšní a je třeba se zamyslet, jak třeba i zde více zapojit soukromý sektor do té problematiky zemí původu imigrantů. Děkuji. Merci, madame. Děkuji, paní Jiménez. A nyní paní Pariu. Vystoupíte jako stínová zpravodajka? Ne, tak opravuje se pan předseda, je to paní Besera. Chcete si vzít slovo? Ano, děkuji. Já bych chtěla říci, kromě toho, co už říkala Teresa Jiménez Beseril, bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc. Samozřejmě chci poděkovat za takovou velice celistvou práci Eh, při pohledu na soukromý sektor. Vy jste říkal, že ta sociální odpovědnost podniku nestačí. To je jisté. Nestačí, ale zároveň je nezbytné, aby to bylo závazné. Eh, I když to nestačí, myslím si, že by to mělo být eh, prostě takovým základním prvkem před eh, několika dny, když jsme eh, hlasovali o usnesení eh, Orana Plaza v Bangladeši. Tam byl právě bod, který se toho týkal a hodně poslanců nepovažovali za nutné, aby toto bylo závazné, ale já si myslím, že ano, že to závazné musí být ta sociální odpovědnost podniků, i když nestačí, ale je nezbytná. A myslím si, že je na nás, abychom vyžadovali toto plnění základních eh, podmínek ze strany podniku. A také eh, výbor pro rozvoj by měl koordinovaně spolupracovat s hlavními subjekty, s těmi takzvanými stakeholders. To je občanská společnost, nevládní organizace, ale také podniky a měli bychom s nimi pracovat nějak integrovaně. My tady nemáme rozhodovat, kdo je dobrý, kdo je špatný. My máme vytvářet týmy, které budou operativní a které budou skutečně integrované a e, budou znamenat krok ku předu v té naší práci. Mám pocit, že zaměření e, financování na rozvoj e, tím spíše, že se teď jedná rok, rok 2015, Evropský rok rozvoje, tak je více než kdy důležité, aby výbor pro rozvoj byl více slyšet. Náš hlas musí být silný a jednotný a musíme se tady shodnout na tom, co je prioritní, co je zásadní. Myslím, že na tom se v celku shodneme, ale měli bychom jít ještě dál a být náročnější. To znamená opustit kliše, opustit předsudky a zamyslet se nad tím, komu máme pomáhat, kdo jsou ti příjemci pomoci. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Kolega Leeds. Thank you Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu. Je to velice důležité eh, téma, které jste nastolil v tomto výběru. Já zcela souhlasím s tím, že soukromý sektor sehrává důležitou úlahu v rozvojové spolupráci, protože vytváří pracovní místa, přispívá k bohatství a také posiluje místní ekonomiku, tak jak eh, jste eh, poukázal i vy, i kolegové. Zvláště vítám skutečnost, že Pan Deva uvádí, že soukromý sektor také sehrává důležitou úlohu pro ženy a mikroúvěry pomáhají ženám zakládat podniky a ehm, umožnit jim eh, podnikatelský život a realizovat se i sociálně. Vítám také skutečnost, že spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem půjdou ruku v ruce i se spoluprací s občanskou společností. To je třeba vždy potrhovat. Rád bych ještě doplnil několik, eh, několik bodů a to udělám pomocí pozměňovací eh, návrhů. Hlavní pravidlem soukromého sektoru by mělo být eh, snižování chudoby a krátkodobého zisku. Já to vidím tak, že společenská odpovědnost firem a závazná pravidla jsou důležitá. To je potřeba propojit. Měli bychom zapojit aspekt eh, eh, slušné práce eh, v podnicích, ať už jsou to velké podniky nebo malé či střední podniky, musí respektovat hlavní standardy Mezinárodní organizace práce a zajišťovat minimální mzdu. I toto obecné pravidlo musí být zapojeno. Dále daňové úniky. To je důležitý problém, který je zde třeba také zmínit. Soukromý sektor ten je potřeba definovat, musí tedy také vzít na sebe odpovědnost při placení daní. I to je třeba zvážit. Za třetí, nezapomínejme, že eh, koherentnost politiky pro rozvoj, ta musí být spojena i se soukromým sektorem, obchodem, eh, politikou zaměstnanosti a lidskými právami, jak už zde zaznělo a za to děkuji. To se ve zprávě moc neobjevilo a měli bychom to asi Eh, ještě zdůraznit. To také zaznělo ze strany kolegy z EPP. Takže to bylo několik tedy eh, bodů ode mě a jinak se těším na plodnou spolupráci nad tímto tématem a rád si vyslechnu ještě další připomínky od eh, dalších ještě kolegů. Těším se na dobrou debatu. Děkuji. Děkuji. Paní Hautala. Thank you very much, Chair. It's, there's no doubt bez pochyby úloha soukromého sektoru v oblasti rozvoje musí růst a proto také pracujeme na velice důležitém tématu. Ale eh, celé vlastně pojetí soukromého sektoru je velice široké. Musíme dobře definovat, co máme vlastně na mysli, když hovoříme o soukromém sektoru a rozvoji. A tady bych řekla, i v souladu eh, s tím, co řekl kolega Líc, ten rámec, který nastínil zcela správně pan Deva ve své zprávě, že to musí vlastně sestávat eh, z úcty eh, obecně závazných pravidel pro podniky a co se týče eh, lidských práv a odpovědnosti firem. Také souhlasím s tím, že spolupráce vlastně mezi veřejným a soukromým sektorem, partnerství lidí je důležité a já bych ráda poděkovala panu Devovi za to, že toto takto v textu uvádí. To partnerství je důležité, potřebuje rámec. Já bych ráda odkázala na zprávu, kterou jsme dnes odhlasovali, to je zpráva pana Hejse, která se týkala určitých aspektů eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Tam jsou některé dobré formulace, které bychom možná mohli převzít i do této zprávy. Jak třeba definovat rámec, tedy partnerství soukromého veřejného eh, sektoru a lidí. Toto partnerství by mělo především mít za cíl vytvářet eh, služby a veřejné služby pro lidi. Jsou i jiné prostředky, které bychom tam měli uvést, a to také řekl pan Líc. Musíme tam uvést otázku daní. Jak posílit daňové zprávy eh, v rozvojových zemích, aby měli možnost mít užitek z přítomnosti přímých zahraničních investic a z přítomnosti zahraničních podniků, které podnikají v těchto zemích. Děkuji také panu Devovi za to, že poukazuje na úlohu e, žen. Mohli bychom ještě doplnit nějaké konkrétní návrhy, jak v tom pokračovat, jak posilovat e, úlohu žen e, v těchto ekonomikách. Je zde zmíněna skutečnost, že 2,5 miliard lidí Eh, na této planetě žije bez přístupu k finančním službám. To je velice důležitá eh, poznámka. Já bych ráda viděla, aby se toto dostalo i někam jinam než do úvodních ustanovení eh, aby i nejchudší lidé na této planetě měli přístup k bankovním účtům a dalším finančním službám. A mou oblíbenou osobou, která k tomuto cíli pracuje, je nizozemská královna, která věnuje mnoho času tedy eh, propagaci toho, aby ženy měly přístup k těmto službám, takže i z její práce se můžeme mnohému naučit. Eh, určitý otazník v návrhu zprávy pana Devy vidím, že DG Enterprise by mohl eh, poskytnout nějaké vzory pro eh, podnikání malých a středních podniků v rozvojových zemích. Nevím, jestli zrovna toto generální ředitelství je známo svými úspěchy. Možná, že by k tomu mohli říct zástupci DG Devko, ale já eh, jsem poněkud skeptická k tomu, po čem zde, pane Devo, voláte. Zazněla otázka vzdělávání a e, odborné přípravy. Soukromé společnosti by mohly pomoci odbornému vzdělávání v rozvojových zemích. Existují kvalitní modely, jak toto udělat. Zahraniční společnosti, které potřebují kvalifikované prostředky, by mohly pomoci zacvičit e, lidi a to by vytvořilo také základ pro udržitelnou zaměstnanost. Takže možná i vypracuje nějaký pozměňovací návrh e, v tomto směru. Já jsem eh, studovala návrhy evropských eh, institucí, které financují rozvojovou pomoc a tam stojí, že mimo Evropské investiční banky vlastně se vůbec eh, vlastně ve vašem návrhu zprávy nehovoří o, o dalších institucích evropských, které, které investují do roz, do tedy pomoci rozvojovým zemím, takže i zde bych ráda vypracovala nějaký pozměňovací návrh v tomto směru. A konečně bych ráda se zeptala, tady je kapitola, která podle mého názoru obsahuje více otazníků nebo otázek než odpovědí. Jmenuje se zapojování evropského a mezinárodního podnikatelského sektoru pro dosahování udržitelného rozvoje. Máme nějaké důkazy, já neříkám, že neexistují, třeba máme, ale existují důkazy o tom, že eh, spojování eh, veřejných a soukromých zdrojů eh, pro zdravotní péči a zpřístupňování lékařské péče, jestli to by také bylo dobré navrhnout? Jenom chci říci, že struktura té zprávy je poněkud složitá. Možná, že by bylo možné tu zprávu během té práce poněkud zjednodušit, protože není jednoduché eh, vlastně pochopit ty hlavní myšlenky, které tam ale rozhodně obsažené jsou. Děkuji, paní Houtala. Pan Gerens. Eh, já jsem eh, chtěl vystoupit, ale paní Besera eh, hovořila tak relevantně, takže já už jí jenom poděkuji za to, že řekla, co jsem všechno chtěl říct já a prosím, aby se tedy kolega Deva inspiroval jejími kvalitními poznámkami. Děkuji vám, pane kolego. Kolega Stýr. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, skoro tedy šel ve stopách Charlesa, ale co se týče Terezy, ta už vysvětlila stanovisko EPP. Takže asi jenom tři body. které ovšem vyjdou, co zaznělo po jejím příspěvku. Nejprve chci poděkovat kolegovi Nerči Devovi za jeho práci, podporujeme ji. Je to dobrý a vyvážený přístup, který použil a je to součástí našeho obecného úsilí. Jak už sám uvedl, je jde o změnu paradigmatu při rozvojové pomoci. To je právě to, co děláme, když hovoříme o nových způsobech řešení problémů, jako je výjímání se daňovým povinnostem, posílení domácích zdrojů, v návaznosti na soukromý sektor a jak ten může přispět k rozvoji. 90 všech pracovních míst v rozvojových zemí pocházejí ze soukromého sektoru. To je skutečnost, kterou je potřeba zdůraznit a nezapomínat na ní. Já jsem slíbil, že budu stručný. Otázka společenské odpovědnosti firem ta zde padla více než jednou a už eh, ve zprávě Breda, eh, která se zabývala financováním rozvoje, tam jsme měli dobré formulace, dobré kompromisy. Neměli bychom znovu vynalézat kolo, takže já bych navrhl, abychom ty formulace z této zprávy použili eventuálně tak, aby eh, s tím jednotlivé frakce mohly souhlasit. A pak ještě byla otázka eh, interakce DG Devco, DG Enterprise. Já si nemyslím, že by se komise neměla bát vlastně opustit tu eh, mentalitu eh, izolovaného přístupu. Eh, DG Devco by mělo více spolupracovat s DG Enterprise a přispělo by to k celé problematice. A dále bod, který zde byl zdůrazněn a který se nám velmi líbí a který nalézá všeobecnou podporu, je otázka dobré zprávy, budování institucí. To je zcela kruciální jak pro soukromý sektor, ale i proto, aby aktivity soukromého sektoru skutečně přispívaly eh, k dosažení eh, cílu udržitelného rozvoje. To je také reflektováno v té zprávě, ale já jsem to chtěl zdůraznit, protože je to tak důležité. Děkuji. Merci. Děkuji, pane kolego. Nyní zástupce komise, pan Karinen. S'il vous plaît. Thank you very much. Uh, uh... Vážení členové výboru, nejprve vám chci velice poděkovat, pane Devo, za vaši práci. Je to vynikající návrh zprávy a přichází v mimořádně vhodnou dobu a to nejenom proto, že samozřejmě poskytuje dobré rady a základ pro náměty pro komisi, ale s tím, jak teď se blížíme k konferenci v Addis Adebě, eh, v, o financování rozvoje a ke konferenci o udržitelných cílech rozvoje tak to všechno je velice důležité a právě úloha soukromého sektoru bude jistě klíčová. Také nás moc těší, že ta zpráva docela pozitivně se zmiňuje o práci komise, pokud jde o e, Eh, rozvoj spolupráce se soukromým sektorem a že to je klíčový partner, aby byl inkluzivní a udržitelný rozvoj. Loni komise vydala sdělení, eh, týkalo se to posílené úlohy soukromého sektoru. A návrh zprávy je pro nás velice užitečný právě v tom, abychom se zamysleli nad tím, jak realizovat toto sdělení. Dovolte mi tedy říci pouze několik slov v návaznosti na strukturu této zprávy. A začal bych eh, eh, s podporou soukromého sektoru na místě v rozvojových zemích to eh, je součástí úsilí vytvořit podnikatelského prostředí, které bylo příznivé vůči iniciativám ze soukromého sektoru. My také velice dobře víme o tom, co tady dělá parlament a zmiňovali jsme se o tom, že bychom neměli uvažovat eh, v izolovaně, že bychom měli se eh, spojovat i s ostatními útvary komise z jiných generálních ředitelství, například DG Group a můžu vám říci, že už se o tom hovořilo na schůzi generálních ředitelů. Určitě je to pro nás výborná příležitost, abychom se mohli jeden od druhého učit. A je to dvousměrný proces, abychom zjistili, co můžeme dělat společně, abychom soudržněji používali naše politiky a naše instrumenty. Také jsme si dobře všimli výzvy spolupracovat s členskými státy a intenzifikovat eh, úsilí, aby eh, eh, ženy měly větší ekonomické kompetence, což také odpovídá odpovídá tomu, o čem říkala paní Hotela, jak je důležité zajišťovat i inkluzivitu začlenění žen v tom, a pak zapojení eh, eh, mezinárodního a evropského podnikatelského sektoru v zájmu udržitelného rozvoje. My vítáme výzvu, aby se uži, používali užitečněji a e, účinněji naše nástroje, abychom podporovali evropské e, drobné a střední e, podniky a je to velice důležitý cíl. My v této době v rámci komise Pracujeme s různými eh, eh, útvary komise DG pro obchod, jak používat lépe naše různé nástroje, abychom měli soudržnější evropskou eh, diplomacii v tomto směru. Navíc dialog se soukromým sektorem má obrovský význam a musí se odehrávat na různých úrovních, na globální, na evropské úrovni, na regionální úrovni. Ale já bych chtěla zejména zdůraznit význam místní úrovně, kde musí probíhat dialog v těch eh, dotčených zemích samostných prostřednictvím i pomoci našich delegací. A tady bychom měli zase povzbuzovat k inkluzivnímu eh, dialogu představitelů veřejného soukromého sektoru. Už tady jsou dobré příklady, které eh, by se mohly zopakovat i jinde. A velmi bychom si přáli, aby i Evropská podnikatelská fora se vytvářela místní platformy a zejména eh, klademe důraz na to, aby se do takových eh, diskusí zapojovaly evropské podniky. Třetí prvek, který bych rád zmínil, týká se zásad um, angažovanosti eh, spolupráce se soukromým sektorem. My jsme velice rádi, že eh, ve zprávě, v návrhu zprávy se vítají, jsou vítány principy, které jsme my začlenili do svého sdělení. A plus k tomu sdělení máme ještě dva soubory závěrů rady, takže už je tady evropské zapojení i ze strany členských států států, které mají tedy tyto principy uplatňovat a e, používat je e, a angažovat se tak i v rámci soukromého sektoru v rozvojích zemí. Znamená to, že by tady měl být společný evropský přístup na úrovni členských států, abychom dosáhli efektivity, dopadu a lepší koordinaci i tam, kde spolupracujeme a podporujeme soukromý sektor. A jak se zmiňuje ve zprávě, Jedna ze zásad je diferenciace mezi různými aktéry soukromého sektoru a to je velmi důležité, protože soukromý sektor se vyskytuje v různých formách, ty partneři mají různé formy, různé velikosti a k tomu je třeba také přihlížet, máme-li co dělat se soukromým sektorem. Uh, Dále stojí za zmínku, že tyto principy momentálně se e, rozpracovávají na různých mezinárodních forech OECD, například pracuje na takovém e, doporučení a samozřejmě, že komise se toho účastní těchto diskusí protože máme nakonec už docela dobrý konsensus v Evropě ohledně toho, jaká kritéria a principy bychom měli používat. Tak chceme, aby se podle toho jednalo i v těch mezinárodních diskusích. Pak ohledně toho, jaké kroky je třeba udělat dále, aby eh, soukromý sektor byl udržitelným partnerem. Tady bych rád uvítal výzvu vytvářet e, platformy pro e, různé zainteresované strany a musíme to dělat, protože musíme překonávat nedostatek důvěry mezi partnery. Možná, že tomu také je, vždycky dialog důležitý. A s podnikatelským společenstvím nejdůležitější a nejzajímavější je asi e, dialog v oblasti jednotlivých sektorů. Už se to děje, například pokud je o komunikaci, komunikace nebo bezpečnost provozu a infrastruktura. Můžeme vytvářet další platformy, například zelené sektoru, sociální sektoru. My tedy vytváříme sektory a platformy, ale neměli bychom přitom zdvojovat to, co už se děje. Na závěr bych chtěl znovu uvítat návrh zprávy a chtěl bych vás ujistit, že komise je odhodlána napomáhat eh, spolupráci se soukromým sektorem a rozhodně se celou svou vahou bude zasazovat o takováto partnerství. Neboli vítáme návrh zprávy a jsme připraveni i nadále vést dialog s Evropským parlamentem a pokud to bude třeba, jsme připraveni také uh, zorganizovat jakýkoliv zvláštní typ diskuse, který byste pokládali za užitečný. Děkuji komisi. A teď dostane slovo náš zpravodaj, který diskusi uzavře. Uh, <coughs> uh, pane předsedo, já bych nemohl tuto diskusi e, uzavřít, protože mě velice těší příspěvky všech kolegů, protože oni podpořili, vlastně mě vlastně tu podporu vyjadřili hned. Kdybych si byl poznamenal všechno, co řekli paní Gibnes například, ta hovoří o férových pravidlech, o soukromý e, e, sektor má pro malý a střední ty podnikání. Tady právě se musíme maximálně snažit. Nejchudší země světa jsou ty, kde jsou největší regulace, já nevím, jestli se kolegové vědí, ale ono to trvá celý rok. Celý jeden rok a zhruba 600 různých kroků je třeba udělat, aby eh, v Burkina Faso se si někdo otevřel bankovní účet. A um, je tady 2,5 miliard lidí na tomto světě, kteří nevlastní bankovní účet. To říkám, abych to zdůraznil. Oni vůbec neví, jak si obstarat půjčku nebo jak něco zastavit, jak si pořídit hypotéku. A když se podíváte na index, na ukazatel nejchudších zemí a podíváte se, jaký máte regulatorní rámec, trvá to tři roky zaregistrovat společnost, soukromou společnost s ručením omezením v Čadu. Čili jak eh, mohou tyto země kdy prospívat? To je přímo absurdní. V Anglii takováto společnost se může zaregistrovat po internetu a trvá to 15 vteřin. A použiju k tomu jenom svoje kreditku. A můžu okamžitě začít podnikat. Některé evropské země například mají takovýto index a země, které jsou nadměru protek- protekcionistické a nadměru regulované, jsou mezi těmi nejchudšími i v Evropě. Čili nemusí být člověk genius, aby pochopil, že ta regulatorní opatření, která mají lidi chránit, vlastně ničí přesně to, co mají chránit. A taky jsem velice vděčen, že paní Jiménez eh, řekla to, co řekla o směš vyhlašování grantů a o transparentnosti a viditelnosti, kterou je třeba zanést do tohoto procesu. Mnozí kolegové hovořili o ženách, mnozí hovořili o nutnosti udržitelného rozvoje. A samozřejmě paní Besara také hovořila o korporátní sociální společnosti a ano, a to je také to, o čem hovořil pan Preda ve své zprávě paní Ster nám na to, to připomněla, čili já se na to znovu podívám, na tu zprávu, co tam říkal pan Preda o této věci a uvidíme, eh, co bychom vlastně tam mohli zapracovat z toho, co už jsme v eh, parlamentu vlastně v této věci schválili. Také tady byly pozoruhodné výměny názorů. Týkalo se to slušné práce a já jsem moc vděčen kolegyni, která to zmínila, protože musí to být taková slušná práce, nesmí to být vykořišťovatelská práce, a ne, aby lidé nebyli v chudně. Moje strana eh, po dlouhou dobu toto nepřijímala, ale teď už akceptují koncepci eh, minimální mzdy, což je součástí politiky eh, konzervativní strany v Británii. Čili to je velmi důležité. A pak samozřejmě ta celá eh, věc eh, vyhýbání se Eh, daňových eh, povinnostem. Paní Želi, bývalá eh, předsedkyně, říkala, že na 800 miliard uniká z rozvojových zemí, jako jsou to černé peníze. A to musíme zarazit tak, aby se tyto peníze naopak daly vynaložit na rozvoj, pokud umožníme, aby se to tam dostalo. Tak co se s tím vlastně děje? Eh, bude to vydělávat procento v našich eh, bankách a bude na tom vydělávat, ty peníze půjdou do kapsy nějakého prezidenta nebo jeho rodiny. To je úplně neuvěřitelné, že něco takového dneska trpíme. A také velice rád eh, akceptuji to, co tady bylo řečeno, nevím, jestli jsem ještě na někoho zapomněl, ale doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A teď bych vám rád řekl něco jiného. Já už jsem předložil pozměňovací návrh ke své vlastní zprávě. Před dvěma týdny Čína zavedla, vytvořila vlastně novou banku. Světová banka půjčuje 30 až 40 miliard ročně. EIB, Evropská investiční banka, kterou garantuje tento parlament, půjčuje 80 miliard ročně. A Čína za, za, za, za, vytvořila e, Azijskou banku pro infrastrukturu, a je to pozoruhodné, ale akcionářem podílníkem je Spojené království a ty mají 100 miliard jako kapitálový základ a jsou schopni půjčovat až trilion, trilion dolarů ročně. Dovedete si představit, eh, co udělá ten trilion dolarů pro růst eh, Číny, pro čínské továrny, když ta bude půjčovat například na budování železnic v Kazachstánu nebo na vodní stavodohospodářské objekty v Uzbekistánu a pak ty peníze všechny půjdou zpátky do Číny. Čili s vaším svolením, já, možná je to trošičku ode mě, jsem trošku mag, mag, maglomaniakální, ale já prostě jsem tam eh, dal poznávací návrh, že bych chtěl, abychom měli Evropský investiční fond z více trilionů dolarů, což by nastartovalo Evropskou obrovskou ekonomiku, když dáte 100 miliard, tak to může potom půjčovat desetkrát víc podle Bazele, je 2, než kolik má kapitálu. To znamená, že ta banka, která bude mít 100 miliard, bude schopna půjčovat ročně trilion a ty peníze půjdou evropským podnikům na to, aby vytvářely infrastrukturu v Africe, v Latinské Americe, v Karibské oblasti a do, možná, že dokonce i v Ázii a budou pak konkurovat Číňanům budou se vytvořit potom pracovní příležitosti a růst. V Evropě nastartuje to naše eh, odvětví, kterým se daří špatně a bude to partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v rozvoji zemí. Děkuji. Merci, Deva. Děkuji, pane Devo. Připomínám lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 22. května v poledne a o návrhu zprávy pana Devy budeme hlasovat 21. září. Tak tím končíme tedy diskusi k 15. bodu. A teď přejdeme k poslednímu bodu. To je bod 14. Krize vyvolaná virem Ebola, dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím. Tento bod tedy zahrnuje prezentaci od kolegy Charlesa Gerence, který představí svůj návrh zprávy ke krizi vyvolané virem Ebola Výbor DV věnoval velkou pozornost této krizi. E, měli jsme diskuse se zástupci dotčených vlád, s mezinárodními organizacemi i s nevládními organizacemi, které v tomto regionu působí. A na tomto základě tedy budeme teď diskutovat o návrhu zprávy pana Gerence a já mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo na konci tohoto jednání se tedy budeme věnovat mojí zprávě. Na posledním jednání našeho výboru jsme se již zabývali problematikou eboli v tom smyslu, o kterém byste tady hovořil. Já jsem se s vámi podělil o některé úvahy, eh, které vlastně se přetavily mezi tím do návrhu usnesení. To je zatím k dispozici jenom ve francouzštině. Já jsem za to plně odpovědný, protože jsem nebyl schopen tu práci dokončit včas. A prosím, abyste mě tedy eh, omluvili za toto spoždění. Možná to znamená, že budeme muset trochu posunout eh, lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. A já tedy aspoň stručně připomenu, co do tohoto návrhu chci dát. Nejprve k diagnoze této epidemie. Ze tří zemí dotčených virusem Ebola eh, jsou to vlastně i tři země patřící nej, k nejchudším eh, na, na světě průměrná délka dožití je nižší než 60 let, děti tam chodí do školy méně než 4 roky a zhruba 80 občanů těchto zemí žije v extrémní chudobě. Mezinárodní společenství pomalu, velice pomalu zareagovalo. Hovořilo se tady o úloze Světové zdravotnické organizace a řekli jsme, že ji nemůžeme uh, vyčítat, eh, že by tedy nějak eh, byla příliš rychlá, pokud jde o ebolu. Věci se rozhýbaly až v září, kdy mezinárodní společenství si uvědomilo, jak narůstá počet nemocných a začali si říkat, co se vlastně stane, když eh, už se s tím nebude pořád nic dělat. Ta pomalá reakce eh, tedy byla zdrojem nárůstu této epidemie, nějaká mobilizace eh, proběhla teprve v září, což bylo pozdě, ale každopádně je třeba přivítat úsilí všech, kteří eh, se snažili zasáhnout. Počínaje humanitárními pracovníky, kteří se hráli velice pozitivní úlohu Tady mám na mysli především Mezinárodní organizaci Červeného kříže a pak ještě také Lékaře bez hranic, kteří skutečně se chovali exemplárně, to je třeba zdůraznit. Všichni aktéři, kteří se zapojili, tedy trochu omezili eh, ty škody. Mezitím ve dvou zemích je situace nadále znepokojivá. Jednak to je Liberie. Tam tedy nebyly eh, žádné nové případy v poslední době, což je dobře, to je tedy krátkodobý cíl nulov, nula, nula případů, nula nových případů. A to eh, je nezbytné i pro narušení toho řetězce předávání viru, který nicméně ještě přetrvává. Stále se vytvářejí eh, nová ohniska, odkud se tedy ten virus může dále šířit. Ekonomika těchto tří zemí je zhroucená, stejně tak i zdravotní systém ve většině regionů a je tedy také třeba provést obnovu země. Vzhledem ke všem těmto problémům jsem se pokusil vytvořit takovou odpověď i na základě rozhovoru, které jsme vedli na posledním jednání tady v Bruselu. První eh, série článků se týká snahy zlepšit odolnost zdravotních systémů v těchto třech zemích, je třeba poukázat na strukturální nedostatky v této oblasti a to je i taková výzva komisi, aby se zamyslela nad tím, jak plánování schválené před více než rokem je ještě relevantní. Já si se zájmem vyslechnu komentář komise k tomuto. Některé projekty nebyly realizovány a tedy je otázkou, zda mezi tím ty eh, finanční prostředky jsou dostatečné pro naplnění těch plánů, které byly již přijaty a do jaké míry toto plánování by mělo být revidováno? To je otázka, kterou je třeba eh, komisi položit. Také je třeba uvažovat o schopnosti, dlouhodobé schopnosti těchto států zvládnout takovýto problém. Eh, chci říci úvodem, že ta jejich kapacita není úplně nulová, protože oni museli čelit 20 tisícům případů lidí nakažených ebolou a neodvažuji se představit, co by to znamenalo v Evropě, kdybychom měli 20 tisíc případů. Do jaké míry by eh, třeba i naše nemocnice nebyly zcela zahlceny. To je taková sázka, nevím, jestli bychom v ní, z ní vyšli vítězně, raději třeba zajistit, abychom tuto zkoušku odolnosti absolvovat nemuseli. Takže určitě bychom neměli nějak arrogantně poučovat tyto země, spíš bychom se na to měli dívat eh, s jistou skromností. A ta fronta boje proti ebole a proti nákaze Evropanů či Američanů, eh, ta se odehrávala v Sierra Leone, v Liberii a v Guineji. Takže v těchto třech zemích, to, co jsme tam dělali, jsme dělali vlastně i pro naše vlastní občany. Je to třeba připomenout právě v tento rok, kdy hledáme argumenty pro odůvodnění eh, prostředků do rozvoje. Je to třeba říct našim občanům to, co jsme eh, udělali. No z hlediska celkového objemu veřejných výdajů to jsou jenom drobky a kromě toho je třeba si uvědomit, že naše zdraví a naše zdravotní možnosti, naše prevence je ovlivněna i situací v těchto třech zemích. Pokud jde o reakci mezinárodního společenství, eh, k tomu bych měl dva body. Jednak to je eh, reakce na ekonomiku, která je zhroucená. Je tady třeba nějak reagovat na výzvu těchto tří zemí, zorganizovat nějakou mezinárodní konferenci, která by se zamyslela nad tím, jak obnovit eh, hospodářství v těchto zemích, tak aby se dostalo alespoň na tu obvyklou úroveň, protože pokud hospodářství nefunguje, nejsou žádné daňové příjmy, ty výdaje už teď jsou financovány eh, jenom eh, obtížně, vlastně z úspor. A pokud by nadále měli nedostatek peněžních prostředků, tak by to asi nepředvídalo nic dobrého pro nadcházející roky. Takže tady se očekává odpověď mezinárodního společenství. A konečně, a to myslím, že je velice důležité, tato krize velice silně odhalila nedostatky, které existují nejen v Liberii, v Gineji a v Sierra Leone, ale také eh, obecně v rozvojových zemích ukazují se tam nedostatky, um, pokud jde o reakci na epidemie, které mohou uh, být celosvětového rázu. Mezinárodní společenství, uh, myslím, není příliš dobře vybaveno pro tyto účely a je tedy třeba ještě najít nějakou strategii pro takovéto případy. A pak tady jsou také principiální otázky. To je třeba přístup k lékům. Hybnou silou pro vývoj a výzkum v oblasti léčiv je samozřejmě zisk dosažený potom výrobou těch nových léků. Takže hybnou silou je trh. tedy zisky očekávané farmaceutickým průmyslem. Můžeme se spokojit e, s tímto jediným motivem, protože tady jde o rozvoj léčiv, anebo politická vrstva také k tomu má co říci. Já si myslím, že trhy nemohou být jediné, které budou tento problém e, řešit a proto musíme zvážit způsob, jak eh, vlastně eh, vést tento výzkum. To neznamená, že bychom ten výzkum měli zestátnit. Já jsem liberál, rozhodně nechci zestátňovat farmaceutický průmysl, ale myslím si, že bychom měli eh, si vzít za svou myšlenku, že trh a veřejná moc tady mají povinnost společně se snažit dosáhnout výsledku. Každý má své možnosti, každý má své výsady a politici by měli zajistit, že ten přístup k léčivům a e, všeobecné pokrytí zdravotní péči, že to nebude jenom nějaká iluze. Myslím, že asi bych tuto myšlenku neměla rozvíjet v rámci této zprávy, ale měli bychom určitě zvážit otázku, jak ji společně řešit s komisí, eh, s ředitelstvím Sanko, a já tedy nebudu dále o tom hovořit, protože z toho se má zpráva netýká, ale myslím si, že e, touto zásadou bychom se měli zabývat. Takže to je zhruba vše, co jsem chtěl říci a na závor bych ještě chtěl se omluvit za to svoje spoždění. Já bydlím e, trochu na vesnici a e, v tam je déšť eh, velkou, velkým rozptýlením a protože teď hodně pršelo, tak jsem byl hodně rozptýlen a nemohl jsem eh, tedy eh, reagovat na náměty mých spolupracovníků, za něž velice děkuji. A to tedy by pro mě měla být trochu polehčující okolnost, že jsem tu zprávu dodal se spožděním, Každopádně tento problém ještě se bude řešit v nadcházejících měsících a dohodli jsme se, že práci na tom dokončíme do konce tohoto roku. A i když bychom skončili před koncem roku, tak ta práce dohledu nad touto otázkou určitě bude pokračovat a proto také navrhuji, abychom kriticky sledovali vývoj a abychom spolu s panem Stylianidesem, který určitě odvedl dobrou práci jako koordinátor, eh, se tímto dále zabývali pojem proti ebole. Děkuji. Merci, cher collègue. Je vais donner maintenant la parole. Děkuji. Kolega Norbert Neuser. Eh, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Charlesovi zpravodaji za jeho poněkud opožděnou, ale přesto velmi kvalitní práci. Eh, Charles eh, hovořil o posílení zdravotnických eh, systémů a o přístupu ke zdravotní péči. To je správný přístup, protože pouze tak můžeme lidem pomoci vyzbrojit se vůči budoucím epidemím, nejen v těchto třech zemích, ale na ty se zaměřujeme především. Podle eh, odhadů VHO 23 lékařů a dalších zdravotníků na 10 tisíc eh, lidí jsou kritickým prahem, pod který nemůžeme jít, aby bylo možné poskytnout minimální lékařskou péči. V Liberii jsou to tři, v Sierra Leone dva, a v, Gine, a v Gineji jedna tedy lékařsky vyškolená osoba, která pečuje o 10 tisíc eh, lidí. Ve všech třech zemích je tady eh, krutý nedostatek zdravotnického personálu. A nejsou peníze na placení těchto lidí. Chceme-li podpořit uh, zdravotnické systémy, tak jak eh, také navrhuje Charles, musíme do těchto systémů investovat. Bohužel toto se neodráží v nedávno schválených indikativních programech eh, pro rozvojový fond pro tyto tři země. Z tohoto důvodu také navrhuji, aby tento plán, co se týče eh, přístupu k prostředkům byl značně přepracován. Následovat by také mělo hodnocení dopadů a a pravidelné hodnocení e, zdravotnických e, systémů těchto třech zemích. K tomu patří poskytování péče a reforma státní zprávy. Zpráva musí být e, schopna správně odhadovat zdravotnická rizika, správně šířit informace a také e, zajistit placení e, zdravotníků. Peníze, které jsou tedy určeny pro tamní obyvatelstvo, tam musí přijít a my s ním musíme také dbát o to, abychom mohli nabídnout technickou pomoc. A, a pak tady jsou e, oblasti, jako je sanace vody a odpadních vod, protože právě nemoci způsobené nedostatky v tomto směru jsou, eh, jsou eh, tedy eh, smutným svědkem rozsahu té krize. v mezidobí jasně vyplynulo, že mnozí přežívající mají dlouhodobé potíže, jako je potíže s, s očima, s játry a další, dalšími. Eh, orgány i po řadě měsíců nebo mě, mě, celé měsíce po té, co člověk se vylečil z eboli, ji může přenášet. Ještě o ebole nevíme dost, potřebujeme eh, velice detailní výzkum, který je jen těžko tedy eh, tržně zdůvodnitelný. Proto nesmí farmaceutický průmysl sám pouze rozhodovat, které výzkumné projekty se budou realizovat poskytnout k dispozici očkování je v zásadě dobré, ale e, to vyžaduje dobře fungující zdravotnický systém. Není také jisté, že e, vyvinutá očkovací e, látka, která, kterou lze tedy testovat jenom omezeně, že pomůže i při dalším výbuchu epi, epidemie, protože virus rád mutuje. A Mimo to musí také lidé očkovací látku akceptovat, je také potřeba vyjasnit možné vedlejší, eh, vedlejší eh, eh, důsledky. A také se, také, také se objevily, eh, objevily určité povídačky, že tam byly děti eh, úmyslně eh, tedy v, Niger, v jedné té zemi vystaveny viru, aby potom bylo na nich možné testovat očkovací látku. Je potřeba společně se snažit na mezinárodní úrovni a zapojit i tamní vlády aby bylo možné poskytnout eh, pomoc efektivně, aby peníze přišly tam, kam je chceme poslat. K tomu potřebujeme ještě intenzivnější spolupráci s místními partnery, protože ti zaručí místní akceptaci, ale také zaručí to, aby veškerá opatření byla transparentní a efektivní. To téma nás bude zaměstnávat ještě dlouho. Jsem eh, zvědav, jak dopadne eh, zjišťovací mise na podzim letošního roku a myslím, že je správné, že se tedy eh, tímto v našem výboru zabýváme, protože to bude mít trvalý účinek. Děkuji. Paní Hojbuch. Děkuji, pane předsedo i za naši stranu chci srdečně poděkovat panu Gerencovi za jeho zprávu. Je to obrovsky důležitá zpráva. Je to téma, které mě doprovází od té doby, co jsem zde v parlamentu. Já jsem zde nová a bylo to to první, čím jsem se zabývala, když jsem přišla do tohoto výboru. Jsem potěšena, že se do této zprávy dostaly ty čtyři body. Rychlá reakce na takové krize, investice do zdravotnických systémů, výzkum a e, poskytnutí e, léčiv a potom podpora e, ekonomiky. To jsou ty nejdůležitější elementy, ty se do zprávy dostaly. A ještě několik zásadních bodů bych ráda přičinila ta rychlá reakce. I v Německu jsme vedli debatu na toto téma a e, paní Merklová navrhla šestibodový plán. Jeden ten bod se mi zdál velmi dobrý. Šlo by o e, takovou radu pod OSN, mezinárodní takový výbor lékařů a zdravotníků, který by byl k dispozici velice rychle taková rada moudrých a to je právě to, co jsme vlastně při vypnutí eboli neměli nějaký personál, který by byl vlastně z mezinárodního hlediska okamžitě nasaditelný na tom místě a kdyby se to do této zprávy dostalo, bylo by to velice dobré. Investice do e, systému zdravotnictví Tady souhlasím eh, s Charlesem eh, Gerencem i s kolegou Neusserem. To by se také do zprávy mělo dostat. A co se týče mobility eh, a vzdělávání studentů, kteří by, kteří by měli dostat příležitost studovat v Evropě a ty poznatky si potom odvést zpátky k sobě domů, což by samozřejmě nemělo oslabit tedy počet zdravotníků eh, tam na místě, spíš by to měla být taková nabídka navíc pro eh, možnost tamních studentů medicínu. Co se týče tématu eh, výzkumu a poskytování léčiv, i tady souhlasím s Charlesem Gerencem, pouhý zisk jako moto pro výzkum to samozřejmě nestačí. Nevím, kdo si ještě vzpomíná na prasečí chřipku v Evropě v roce 2009. Tam šlo o miliony tedy uh, uh, látky na očkování, která se okamžitě vrhla na trh, protože to byl obrovsky výnosný kšeft. Eh, nesmíme na tuto událost zapomenout a Nemus, nemůžeme tedy ten úkol přenechat pouze farmaceutickému průmyslu. Já myslím, že tím by se měly také eh, zabývat univerzity, již to činí, takže i na státní úrovni se musíme zamyslet, kam eh, dáme prostředky na lékařský výzkum a musí také být nezávislý výzkum bez ohledu na ziskovou marži, která se potom naskytne. Takže tady je ještě potřeba mnoho učinit. A k tomu čtvrtému bodu, co se týče obnovy místního eh, hospodářství, tady je potřeba nezapomenout na eh, zemědělství právě eh, v afrických zemích je podíl zaměstnanosti v zemědělství vysoký a potom také soběstačnost výživová důležitým faktorem, takže to je můj takový, eh, moje takové osobní přání, abychom tam také eh, tedy eh, připsali význam zemědělství. Myslím, že ta zpráva jistě bude kvalitní a předem děkuji za obrovské zapojení Charlesa Garence a jeho angažma v problému Ebola. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Stýr. Thank you, Mr. Chairman. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji eh, kolegovi Charlesovi za tuto zprávu a za právu, práci, kterou si zatím vynaložil na této věci. Jenom několik poznámek z mé strany. Já si myslím, že jedno z nejvýznamnějších poučení, které jsme si odnesli z epidemie eboli, byl problém se zprávou řízením na třech úrovních. Na globální mezinárodní úrovni, na naší evropské úrovni a samozřejmě v eh, postižených, v těch třech nejvíce postižených západoafrických zemích. Mezinárodně si myslím, že už se to zdůrazňovalo předtím a najdeme to také ve zprávě, že Tady byla reakce nedostatečná, zejména ze strany VHO. A myslím si, že určitě musíme požadovat reformu, revizi, jak se tam pracuje, protože se nedá pracovat jako vždycky. To není zkrátka alternativa. Na úrovni Evropské unie musíme konstatovat skutečnost, že eh, komise pravděpodobně té době eh, poukazovala na to, že tady vzniká problém a že je třeba okamžitě vyčlenit finanční pomoc. To bylo v pořádku, ale reakce členských států přišla pozdě. Eh, posledu se to změnilo poté, když byl jmenován komisař Stylianides a také to změnili koordinátoři rady a bylo možné tedy poskytnout pomoc, ale to bylo až po letních prázdninách, což také něco říká o tom, jak pracujeme my tady. Ale pak je tady další prvek, který je třeba zdůraznit, totiž, že eh, myslím, že scházela opravdu koordinovaná reakce ze strany Evropské unie a vlastně tady zafungovala logika z jiné doby, kdy některé členské státy se jaksi trochu staraly o své bývalé kolonie. Takže Guinea si vzala na starost Francie, Sierra Leone Spojené království a Liberie vzhledem k vztahu mezi touto zemím a mezi afroamerickou komunitou. Zase to si vzalo na starost USA, nicméně takhle by to nemělo být. Dělba práce je dobrá věc, ale pokud se by se reagovalo pouze takto, pak se můžeme zeptat, kde vůbec tady je nějaká reakce na úrovni Evropské unie, kde je její místo, takže i o to musíme uvažovat. A pak je tady velice významný problém eh, řízení a zprávy a efektivních eh, institucí v dotčených zemích. Nebudu opakovat, co už tady bylo řečeno o tom, kolik zdrojů bylo vyčlováno na, zdravot, na infrastrukturu zdravotnictví, která v podstatě nebyla. A to byl jeden z největších problémů a důvodů, proč k té epidemii došlo. A asi by bylo také rozumné, abychom obecně žádali například v Addis Abebě pro rozvojové státy jako takové a konkrétně pro tyto tři státy určitý harmonogram, aby oni sami řekli, jak chtějí eh, vypracovávat rozpočet. Samozřejmě, že to nezvládnou přes noc, ale jestli by bylo eh, dobré požadovat od nich harmonogram, jak si budou postupně budovat efektivní zdravotnické a zároveň i eh, školské systémy, protože musíme uvažovat i po problémech vzdělání eh, v souvislosti s epidemií eboli. Nakonec bych chtěl říci, že představa jakéhosi maršálova plánu je také zdůrazněna v tomto návrhu. Samozřejmě, že to je velice úzce provázáno s otázkou eh, dobré zprávy. Žádný Marshallův plán nebude fungovat, pokud budou chybět eh, institucionální kapacity v dané země. To se musí rozvíjet ruka v ruce. Čili tolik několik mých poznámek, ale zase chci poděkovat Charlesovi za vynikající práci. Děkuji panu Stýrovi. Paní Besera. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Gerencovi nejen za ten text, který je velice úplný, je tam takový celkový pohled, a také tam jsou určité kritiky na institucionální reakci, kde zdůrazňuje, že je třeba rychle vyvinout hygienický systém. V postižených zemích, také hovoří o přístupu k lékům. A také bych mu chtěla poděkovat za způsob, jak to celé pojal. Možná vám to připadá nedůležité, ale myslím si, že ten jeho přístup k textu samotnému je důležitý. Krize eboli, kromě toho, že to je krize humanitární, zdravotní, mezinárodního dosahu, je především situací, z níž si musíme vzít dlouhodobé ponaučení. A z tohoto hlediska ta zpráva je, myslím, velice také důležitá. Já bych chtěla ještě zdůraznit několik otázek, které, myslím, toto doplňují. Například, že bychom neměli opomíjet význam eh, práce na určité destigmatizaci. To ty postižené věci, eh, postižené země dobře vědí. Také je třeba se soustředit eh, na dívky a ženy, které jsou tím postiženy. Nevím, jestli víte, že v Sierře Leoně například eh, teď při začátku školního roku tam nemohly chodit dívky nebo těhotné eh, ženy. Přitom prezident Sierra Leone vypadá velice otevřený, pokud jde o obhajobu práv žen, například v rámci eh, programu OSN pro ženy. Nevím, jestli ten program znáte, ale je to jeden z hlavních partnerů iniciativy Impact, která se tím také zabývá. Protože v tomto trojúhelníku zemí došlo k určitému pohybu a my tedy odpovídáme i za ta opatření, které ty země přejmou, abychom zajistili, že se ubírají správným směrem. Takže říkal jsem, mluvila jsem o té stigmatizaci, to se týká nejen těch, kteří byli dotčeni nemocí, ale i těch, kteří se museli eh, starat o ty nemocné. Pak tady je další aspekt, který považuji za důležitý, a kolegyně už o tom hovořila, a to je oblast očkování. Došlo k zrychlenému vývoji očkovací látky, což určitě může být eh, vzorem pro zlepšování přístupu k léčivům, řešení otázky patentů a podobně, protože je určitě, bylo by určitě zajímavé takovouto zkušenost s rychlým vývojem očkovací látky Eh, zopakovat. Světová zdravotnická organizace už vydala takovou příručku týkající se nových metod očkování v afrických zemích v kontextu eboli. Vlastně teď se to očkování trochu přerušilo kvůli vypuknutí krize a to samozřejmě může znamenat nárůst lidí, kteří onemocní nějakou jinou chorobou. To bychom tady také měli zařadit do tohoto pohledu ve zprávě. A konečně v eh, tom harmonogramu, který máme na zprávu, a tady souhlasím s kolegou Stýrem, by bylo dobré přihlédnout k závěrům eh, té mise na podzim. Myslím, že to bude vhodný doplněk Pro to, aby tato zpráva byla skutečně aktuální a užitečná pro další práci. Děkuji. Děkuji vám. A teď si udělím eh, slovo sám sobě. Eh, já také bych chtěl poděkovat kolegu Garencovi za jeho práci. Souhlasím s těmi myšlenkami, které jsou ve zprávě obsažené, především s tím, že je třeba především investovat do zdravotnických infrastruktur v dotčených zemích. Je klíčové, aby ty infrastruktury se vytvořily tak, aby byly schopny reagovat na budoucí krize, i když bude také zapotřebí paralelně se zabývat výzkumem. Nicméně prioritou musí být ty infrastruktury. Také jsem pro vytvoření Evropské sítě rychlé reakce, tak abychom mohli reagovat na zdravotnické krize. Unie má určité zkušenosti a měla by jich využít. Také si myslím, že bychom měli ve své zprávě zdůraznit význam eh, vzdělání zdravotnického personálu v dotčených zemích. Téměř 500 lékařů a zdravotních sester zemřelo během krize. A je tedy třeba, abychom měli profesionální zdravotníky dobře proškolené a to bychom také mohli ve zprávě připomenout. Dále považuji za důležité posílit vzdělání a informování místních obyvatel, tak aby do budoucna eh, byli schopni přijímat ty pokyny, které dostanou v případě krize. To je určitě důležitá věc. A chtěl bych poděkovat kolegyni Tereze za stanovisko, které vypracovala na toto téma jménem Výboru pro práva žen. Takže to je několik bodů, které já považuji za důležité a ještě jednou děkuji Charlesovi. A nyní má slovo eh, komise. Pan Seidel, prosím, máte pět minut. Pět minut pro intervenci. Um, thank you very much, Mr. Já vám, pane předsedo, děkuji. Já se jmenuji doktor Filip Moon, jsem z ECO a když byste mi dovolili, řekl bych několik slov a pak bych předal eh, mikrofon eh, doktoru Seidlovi. My v komisi samozřejmě vítáme tuto zprávu a je tam řada vynikajících otázek a věcí, eh, kterými se eh, budeme dále v ECO zabývat, abychom zlepšili naši schopnost reagovat na podobné krize v budoucnosti. Teď eh, můžeme v podstatě potvrdit poměrně dobrou zprávu, kterou jsme teď slyšeli, že totiž hodně klesl počet nových případů. Máme jenom hrstku případů v Gineji a v Sierra Leone a pořád podporujeme organizace v první línii a vládu, abychom se dostali na nulu. A chci ujistit i některé další řečníky, že opravdu už jsme začali řešit eh, problém přeživších, to stigma, které mají, nebo některé eh, akutní Eh, důsledky této epidemie a vedlejší účinky. Čili máme, doufám, financování, abychom to mohli řešit. Pokud jde o tu práci, pardon, fázi zotavení z té epidemie, jak víte, bude konference, byla po konference v březnu, kde jsem hovořilo, pak v Dubnu eh, v USA byly, eh, byla konference, kde se hovořilo o prá, plánu na oživení nebo na zotavení z této krize a pak v červenci se plánuje konference dárců, pravděpodobně v New Yorku pod záštitou OSN, aby se na toto zotavení získaly problémy, eh, pardon, peníze. Pokud je o některé eh, ty věci, o kterých se tady hovořili my v ECHO a v komisi, sami jsme vyvodili vlastní závěry. Určitě eh, nám z toho vyplynou ty též věci, jaké se dostaly do tohoto dokumentu. Ani my nečekáme a už něco začínáme řešit, pokud je o reakci dnes jsme se například sem vrátili ze schůze, kde se hovořilo o možnosti sledování, zlepšení sledování v regionu Afriky a e, aby se vypracujeme na CTC. A také e, jde o to, aby bylo možné e, posílat evropské lékařské týmy rychleji aby se dalo rychle reagovat za takovýchto okolností. A konečně bych chtěl zmínit, že spolu s jinými zúčastněnými eh, budeme eh, hovořit z VHO o slibované reformě, kterou slíbili už v lednu. A my se také zúčastníme eh, práce generálních sekretářů, aby se zlepšila globální reakce na naléhavé zdravotní situace. Budeme i nadále spolupracovat s parlamentem a konkrétně s panem zpravodajem na řadě od věcí, o kterých se zmiňuje ve své zprávě. Děkuji. Děkuji, eh, Filipe, to bylo ze strany Echo a teď jenom, abych to na nás doplnil. Jak určitě víte, je mnoho um, snah vyvodit poučení z krize eh, eboli a eh, můžeme to dělat v rámci systému USN, v rámci, eh, OSN v rámci členských států EU velice rychle něk- dva prvky, které vyplynuly z diskusí a z těchto zpráv, s nimiž máme všichni co dělat. Jedno spočívá v tom, že možná bychom měli být trošku opatrnější, když kritizujeme VHO, a to ze dvou důvodů. Za prvé, VHO není realizační agentura, je to technická agentura, která poskytuje poradenství, ale nikoliv eh, na rehavou nebo první pomoc nemají, nejsou mm, k tomu vytvořeny, takže možná byla určitá nereálná očekávání o tom, co vlastně VHO je schopna dělat. A e, mnoho, e, e, máme tam mnoho odborníků pro tyto virové choroby, kteří sami ještě v březnu a v dubnu byli toho názoru, že tato epidemie je podobná jako ta, kterou jsme viděli v Demokratické republice Kongo a všichni byli zaskočeni tím, co se stalo. A teď mnozí tyto odborníci odborníci nám říkají, že jakákoliv rozvojová země, která by se dostala do takovéto situace, takto rozsáhlé epidemie, a to i pokud by lépe fungovala než ty tři země, by prostě na to nestačila. Tudíž tady je mnoho prvků, je tady určitá smůla, eh, velice krátké kritické období a měli bychom si tedy dát na čas a opravdu vyvodit patřičná poučení. A také eh, nabádat k vážným rozhod- důležitým rozhodnutím a mnohé z nich najdeme eh, i v ve zprávě, eh, této zprávě a můžeme jenom souhlasit s tím, co už tady bylo řečeno. A je důležité, abychom se toho všeho teď chopili a aby eh, jsme eh, na základě toho využili, vyvodili poučení. To dělá právě komise také v souvislosti s epidemií eboli. Mohu jenom před, vyřídit váš požadavek, aby se pavedla určitá reforma programu programování pro tyto třech zemi a my vidíme, že tyto tři země opravdu prodělaly velmi důkladný proces nebo byly podrobeny procesu revize a bylo rozhodnuto prozatím neotevírat e, znovu tyto e, to jejich programování a pravděpodobně se to udělá potom v rámci přeskumu uprostřed období, což bude na přes rok. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, tak bych e, tady skončil a tím vám poděkuji. My jsme opravdu velice pečlivě naslouchali a přečetli jsme si tu zprávu a určitě to bude ovlivňovat i naši další práci. Děkuji. Merci, merci beaucoup à la commission. Děkuji komisi. Takže dám ještě jednou slovo našemu zpravodaji, aby uzavřel během pěti minut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit velký vděk všem kolegům, kteří hovořili. Hovořili velice konstruktivně. Pan Neuser dokonce zašel do větších detailů než já sám. A já mu za to velice děkuji a především zdůraznil, že eh, těžké eh, někoho přesvědčit, že můžeme nějak rychle vytvořit eh, očkovací látku, eh, protože mezi tím ten virus ještě mutuje. Takže to mě vede k následující poznámce. Nestačí jenom vyvíjet eh, výzkum u nás, ale je také třeba i, i ty rozvojové země zapojit do výzkumu, aby oni sami vedli výzkum, pochopitelně ve spolupráci s laboratořemi na severu. Takže to také ehm, eh, je součástí dlouhodobé reakce, podle mého názoru. Samozřejmě tady se nejedná o izolovaný problém, ale jak říkala správně paní Besera, tu krizi eboli musíme vidět v rámci integrovaného přístupu, eh, na které se jednomyslně shodneme. Paní Hojbuch měla velice relevantní návrhy, zejména pokud jde o hospodářské odvětví, že by se tedy nemělo zapomenout na zemědělství, protože to je vlastně jádro hospodářství těchto tří zemí. Marshallův plán, tak to je takový eh, termín eh, často užívaný, který už není příliš originální, ale já eh, souhlasím s tím, jak to vnímá pan Stýr. Marshallův plán tedy pomoc, eh, takovou pomoc můžeme poskytovat jenom zemím, které jsou schopny ji absorbovat. Pokud těm zemím pořádně nikdo nevládne, tak to neznamená, že vůči těm zemím budeme neteční, ale přece jenom je třeba, aby ta zema, země samotná uh, se nějak snažila zlepšit svou situaci, než aby eh, se spolehla jenom na mezinárodní dárce. Je třeba, aby ti první, kdo budou pomáhat eh, místním obyvatelům, budou také místní představitele. A proto je tedy třeba investovat do výzkumu, vývoje, do infrastruktur, do vzdělávání, do informování a také zvažovat, jak můžeme eh, zachovat na místě maximum zdravotnického personálu. Je třeba také třeba dávat um, stipendia studentům, eh, kteří potom ty své znalosti získané díky financování z eh, oficiální rozvojové pomoci, ty znalosti potom uh, převedou do své vlastní země. To znamená tak, aby to nedopadlo, že se financují jejich studie z našich rozvojových fondů a oni potom zůstanou v Evropě. To nemá smysl. Také je třeba se zamyslet nad tím, jak třeba by se jim neměly dávat eh, víza umožňující několika násobný vstup tak eh, aby se jim vlastně usnadnilo to studium a případné návraty domů. A pak bych chtěla ještě poděkovat komisi a vyjádřit se k té poslední poznámce zástupce DEVKO. Říkáte, že bychom neměli příliš kritizovat VHO. Ano, to máte pravdu, ale VHO sama uznala, že nebyla příliš rychlá v té své reakci. A když jsou takovéto problémy, tak eh, všichni se dívají na VHO, na to, co dělá, protože VHO je vzorem v této oblasti. A pokud VHO mlčí, tak kdo to za ní převezme? Já nechci tady nějak eh, vlastně škatulkovat, kdo je zodpovědný za co. Máme společnou odpovědnost, máme povinnost eh, přispět k výsledku a myslím si, že EU jako hlavní donátor a jakožto aktér, který je tedy neodmyslitelný v takovéto situaci, by měla být ambiciozní i na úrovni VHO. Možná mi řeknete, že členy VHO jsou jednotlivé členské státy, ale také jsme povinni zajistit koordinaci na úrovni Evropské unie. Lisabonská smlouva eh, to od nás očekává a pan Stylianides Eh, který je tedy koordinátorem v této oblasti, eh, si zaslouží veškerou podporu našeho výboru a parlamentu. A měl by určitě takovou podporu, kdyby byl dostatečně náročný na všechny složky mezinárodního společenství, protože samozřejmě eh, od března do září 2014 se nedělalo téměř nic a asi se dalo udělat víc. Když se zveřejnily první odhady, tak eh, hrozily miliony nakažených případů a stovky tisíc mrtvých. A jenom díky tomu, že nás ta situace zalarmovala a že potom se v září 2014 začalo něco dít, tak ty, eh, ta čísla nebyla tak hrozivá. A, takže jsme byli schopni reagovat, ale Mnoho otázek je ještě třeba vyjasnit, mnoho otázek si žádá odpověď a především z dlouhodobého hlediska ta krize, a to říkala Beatrice, a bude to i v návrhu zprávy, ta, to krize je systémová. Systémová na místní, regionální, mezinárodní úrovni, na úrovni mezinárodní zprávy věcí veřejných a vyžaduje, aby mezinárodní společenství se tím zabývalo a musíme také my, jakožto výbor pro rozvoj, zvážit, jak nejlépe na tom pracovat. Musíme také podpořit takovou mentalitu založenou na rizicích. Máme nároky na rozvoj léčiv, na vývoj očkovacích látek a nemůžeme pak být první, kdo obvinuje Světovou zdravotnickou organizaci, že varovala mezinárodní společenství, že podporovala farmaceutický průmysl při vývoji látky a když tedy nenastal ten nejhorší scénář, tak ji přece nemůžeme eh, obvinovat z toho, že třeba příliš eh, hrozila ve snaze omezit ty eh, škody. Jak říkal jeden francouzský kolega, naši náhradníci určitě nebudou hlasovat za nás proto, abychom podpořili e, vývoj očkovací látky proti ptačí chřice. To byla situace před několika lety, ale já připomínám, že my sami neseme politickou odpovědnost a pochopitelně dnes nemáme nikdy absolutní záruku, že ty prostředky, které jsme investovali, jsou dostatečné. Někdy potřebujeme něco navíc a musíme být schopni to něco navíc jako poslanci hájit. Takže to hodnocení, e, které se provede musí zohlednit i tyto aspekty a já bych chtěl, aby ve zprávě, v tom hodnocení, které ve zprávě provedeme, aby ta kritéria a zadávací podmínky byly jasně dány. A to je tedy vše, co jsem asi k tomu ještě chtěla říci. Děkuji velice Eh, za vše, co jste řekli a čím jste přispěli k této práci, kterou považuji za důležitou a děkuji také tlumočníkům, které jsem tady trochu teď zneužil a přetáhl jsem jejich pracovní dobu. Děkuji. Děkuji, pane Gerenci. Děkuji vám všem za tuto diskusi. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. května v poledne a o zprávě budeme hlasovat 13. července. To je tedy poslední informace. Eh, budeme pokračovat zítra v 9 hodin v sále PHS 5B001. A já bych se chtěl přidat k těm díkům, vyjádřeným tlumočníkům. Děkuji a hezký večer.